Dobrý den. Dámy a pánové, já jsem musela vyčkat, než se dostaví dostatečný počet členů, protože eh, nechci zahajovat jednání eh, před prázdnou místností, proto jsme se o pár minutek opozdili. Ráda bych tedy nejprve začala s bodem jedna na pořadu jednání, což je přijetí pořadu jednání. Má někdo námitky? Nikdo se nehlásí. Proto chci ještě zdůraznit, že eh, bod 11 stanovisko pana Šantise eh, bude na pořadu jednání zítra. Eh, a poprosím vás o schválení pořadu jednání, prosím. oznámení. Máme místnost pro naslouchání, což je dnes i zítra ASP 5G2. A pokud tedy se později eh, zjistí, že tady není dostatek míst, tak lidé zjistí, kam se mohou vypravit. A také chci zdůraznit, že eh, tato jednání se vysílají také na webu živě a pořizuje se také videozáznam do multimediální knihovny do, na stránkách Evropského parlamentu a tento záznam eh, se vydává do 24 hodin po skončení jednání. Tolik formality a nyní chci přivítat pana Edyho Weimerše, předseda výboru evropských regulátorů trhu s cenými papíry CS, CSR a s dozorčím balíčkem máme tedy velký zájem vyslechnout si jeho názor a budete mít také příležitost pro dotazy. Formát jednání bude, že Edy s námi bude hovořit zhruba 10 minut z diapozitivy, ehm, které jsem ho požádala, aby zkrátil na 15, takže cokoliv nebude moci do své prezentace zařadit, ehm, může pak vysvětlit v otázkách. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je pro mne velkou ctí, že vám mohu vysvětlit působení CESR a e, naší práci v letech 2009 a 2010, což je naprosto na místě, protože zítra se Rada ministrů zaměří na to, jak e, tato instituce a řada dalších výborů musí být reformována. V roce 2009 jsme odvedli zásadní práci v několika oblastech. Jednak záležitost standardů v současné době k doporučení o e, clearingu a vypořádání, e, což nyní schválila ESCB a také zavedení e, směrnice o e, subjektech kolektivního investování, kde jsme měli e, celou e, řadu dokumentů a včetně také takzvaného pasu pro řídící společnosti. Nyní se podívám na hlavní priority pro rok 2009 a 2010. Hlavní prioritou je institucionální reforma tím, že CSR se změní na organizaci ESMA, a v této souvislosti eh, se objeví několik poměrně složitých záležitostí a další se týká ratingových agentur, eh, kde na základě rozhodnutí z Dubna, rozhodnutí parlamentu z Dubna a také díky dobrým poznámkám ze strany parlamentu, například pana Gozese a dalších, se nám podařilo zahájit naší práci eh, tak, abychom se mohli věnovat dozoru ze strany eh, ratingových agentur. V tomto smyslu budeme moci s ratingovými agenturami jednat přímo bez intervence zvenku. Eh, co se týče našich priorit, eh, tak v souvislosti s krizí máme několik oblastí práce, například s případem Lehman, ty určitě znáte, nebo případ Medov, záležitost uložišť a také velmi aktivně e, působíme v oblasti e, trhu OTC e, a trhu derivátů, abychom zvýšili transparentnost a také transparentnost v trhu cených papírů v oblasti akciových trhů a také trhu obligací. Eh, určitě vás zajímá záležitost účetní, kde CSR zaujal stanovisku v souvislosti s Mezinárodním eh, výborem pro standardy účetnictví a v tomto smyslu eh, by se měla používat eh, cena mark to market, eh, tak abychom mohli realiz- reagovat na očekávání trhu. Působíme tedy nejenom v oblasti poradenské, ale co je ještě důležitější, snažíme se věnovat provozní práci a tato provozní práce se zaměřuje také na některé projekty IT, ty jsou velice důležité máme vnitropodnikovou expertízu ehm, a tyto znalosti jsou pro nás důležité, protože vzniká například databáze ratingových agentur, také máme systém ehm, hlášení transakcí a pak databázy pro firemní data. Do budoucna očekáváme ještě další databázu. Chtěl bych nav- obrátit vaši pozornost na tato témata, protože tyto projekty jsou finančně velmi náročné a v současné době eh, nejsme schopni vše ufinancovat sami. Požádali jsme eh, o dodatečné financování u evropských institucí, abychom financovali tento specifický projekt a nikoli jenom financování našeho běžného provozu. Objeví se tam tedy určité záležitosti eh, financování eh, běžných aktivit, ale abych se vešel do časového limitu, chtěl bych ještě zmínit některé záležitosti do budoucna. To se týká eh, především účetnictví. V té době si, v té oblasti si nevedeme úplně dobře. A jak vidíte, standardy, které v Evropě eh, vznikají a standardy v USA se velmi liší. A doufám, že na obou stranách se podaří dosáhnout dohody a podaří se nám také rozjet projekt, který výrazně podporujeme a to za vedení celosvětových standardů pro finanční výkaznictví. Ještě bych zmínil ochranu investorů. To je jedna z našich priorit. V této oblasti bych chtěl zdůraznit několik témat, a to jednak distribuce produktů, kterým říkáme eh, Retail Investment Product, eh, packaged, čili eh, pod zkratkou PRIPS, tyto eh, produkty mají podobné charakteristiky jako tradiční investiční produkty, ale jsou takzvaně nově zavaleny, repackaged podle nového regulatorního režimu. A my pracujeme na vytvoření jednotného režimu pro všechny produkty, které jsou z finančního hlediska stejné. To je poměrně náročná oblast naší práce a my velmi rádi budeme konzultovat s parlamentem o obtíže, které v této oblasti vznikají. A co se týče poučení z věcí Limana Medov, tak bych zmínila alespoň dvě záležitosti. Jednak záležitost úložišť, a záležitost hedge fundů. V oblasti Lehman eh, máme několik záležitostí. Jednak se to týká účinného názoru eh, prospektů. Tady se snažím vyjadřovat velmi opatrně. Setkáváme se s tím, že se někdy distribuují cené papíry nikoli podle pravidel. A Zároveň bychom chtěli zavést širší úvahy o vývoji produktů, které se budou používat pro investory z dlouhodobého hlediska a také to souvisí s přípravou, kterou eh, máme v oblasti stárnutí populace. Eh, v tomto smyslu může CSR výrazně přispět k tomuto náročnému a neodkladnému problému. Děkuji. Mohu ještě poukázat, že máme nezvyklou věc a to nevyplněný seznam řečníků. Chcete začít? Já jsem nechtěla začít, ale Chtěla bych položit otázku. Vím, že jste zmínil jednu věc, o které se budeme bavit ještě později odpoledne, ale zaujala mě záležitost uložiště repozitářů depozitářů, protože jsem to pochopila tak, že 50% bylo uloženo ve vlastních depozitářích eh, a to nebylo vyplaceno investorům, protože ty peníze se prostě ztratilo. Zajímalo by mě, zda budete zvažovat vytváření nezávislých depozitářů, tak abychom lépe chránili investory a zároveň zajistili transparentnost a odpovědnost. Děkuji. Jednak v současné době se za, měřujeme na analýzu mapování různých pravidel, která se vztahují na depozitáře. Za druhé, komise ohlásila, že eh, zaujme stanovisko a pak navrhovaná směrnice AFM bude obsahovat také oblast eh, depozitářů. Ty sehrávají důležitou úlohu ve fungování investičních fondů, nikoli jako depozitáře, ale také pro testování pravosti transakcí, vstupu a výstupu z fondu. Proto sehrávají důležitou úlohu. A co se týče vlastních aktivit, Eh, depozitářů, tak eh, tito by měli nést odpovědnost. Problém však vzniká, když jde o vklady a subvklady eh, investované třetí stranou. A myslím si, že tady by měla být odpovědnost za výsledek, zatímco jiní se domnívají, že je lepší omezit se na to, co bych nazval striktní náležitou péčí. A já bych osobně dal přednost tomu druhému přístupu za předpokladu, že ta náležitá péče je velmi striktní, velmi přísná a že je tam dozor a za druhé, že eh, je ještě doplňující z hlediska úrovně 3 a že je navázána na tuto funkci náležité péče. V každém případě musí eh, nutnost zaručit všechny cené papíry po celém světě vytváří velká rizika pro depozitáře, vznikají další rizika a to samozřejmě nepomáhá ani investorům. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, je pravda, že reforma finančního dohledu byla něco, na co už se čekalo dlouho, ale netýká se to čistě finančních otázek. Evropa ukázala, že je ochotná Eh, řešit toto nefungování dohledu nad finančním systémem. Evropa k tomu byla tím spíše ochotná, protože se to potvrdilo také na G20 v Pittsburghu, protože bylo rozhodnuto, že bude eh, posílen finanční dohled ve světě. A eh, podzim 2008 a to, co se stalo, to ovlivnilo nejenom národní regulátory, ale i evropské regulátory, protože jsme si uvědomili nejenom ty nedostatky, ale také to, kde je třeba vylepšit finanční architekturu v Evropě. Co se tady stalo po krizi? Reakce evropských finančních institucí vlastně eh, probíhala eh, velice roztříštěně, nebyla tady žádná koordinace a zpomalilo to vlastně stabilizaci trhu. Zatím váš orgán byl pouze konzultativní a samozřejmě jste ještě neměli dostatečné kompetence, abyste zabránili eh, nebo přispěli k zabránění těm škodlivým vlivům té krize navzdory tomu, co jste řekl. Takže tady byla snaha transformovat všechny evropské instituce, které zde jsou v této oblasti, eh, i ten orgán, kterému předsedáte vy. A chtěli jsme, aby tady byla určitá závazná pravomoce. Eh, já si myslím, že když je to závazné, když je tady hrozba těch sankcí, tak to je ještě lepší. Tyto reformy jsou tady vítané tak abychom zítra mohli lépe čelit dalším turbulencím na finančním trhu. A má otázka je jednoduchá. Chtěl bych, chtěla bych, abyste našemu výboru vysvětlil eh, ten nový orgán, který má nahradit váš, pokud jde o dohled nad finančním trhem, jaké jsou tedy ty pravomoce, jestli budou dostatečné a jestli budou dostatečně precizní, aby se opravdu zaručila stabilita finančních trhů. Protože Evropa samozřejmě trpěla tou nestabilitou eh, v té finanční krizi, která ani nevznikla v Evropě. Děkuji vám, já nevím, jestli mám odpovědět ve francouzštině nebo v angličtině, ale možná spíše ve francouzštině sice ne, nemám uh, frankofonní jazyk mateřský, ale přesto. Uh, já bych chtěl říci, že poprvé tady zažíváme, že instituce v oblasti dohledu, finančního dohledu, bude mít určité skutečné pravomoce. A to je velice důležité, protože si musíme uvědomit, že to je první krok. Bez pochyby to není poslední krok. A myslím si, že přístup pana Rosiera byl opatrný, umírněný a pokud budeme mít tento přístup, tak si myslím, že dosáhneme významných pokroků. A vy jste tady právem zdůraznila eh, také ty právní eh, závazné pravomoce Skutečně to, co nám dosud vážně chybělo, to byla právě možnost, abychom mohli některá rozhodnutí skutečně prosadit. Od října 2008 od října 2008 máme možnost přijímat eh, rozhodnutí kvalifikovanou většinou. A to jsme začali využívat už od prvního z našeho zasedání. Takže to je užitečné, je vidět, že se mění disciplína členů, pokud máme možnost prosadit určité rozhodnutí. A teď eh, podle mého názoru je potřeba zrychlit. A ta vyšší rychlost, to je také to, co sebou nese ten návrh, o kterém se bude diskutovat zítra. Takže já tady nebudu hovořit o jednotlivých aspektech toho návrhu, ale myslím si, že zvláště důležité jsou tady dvě věci. Jednak, aby tady byla nějaká pravidla, samozřejmě technické povahy, politické povahy, to není naše oblast, ale zkrátka opatření technické povahy, která budou závazná Samozřejmě, že tady máme určité výhrady, ale o těch budu diskutovat později. Chtěli bychom tedy, aby bylo zajištěno, že ta pravidla potom budou efektivně uplatňována, protože dnes máme mnoho pravidel na evropské úrovni v mnoha oblastech, ale nejsem si jistý, jestli jsou dostatečně aplikována. A to je právě eh, ta chvíle, eh, kdy do toho může vstoupit náš orgán tím, že zkrátka odhalí ty nedostatky, eh, zjistí, co se má udělat a potom ten orgán bude moci říci také národním orgánům, nedělali jste to, co jste měli a teď to napravte. A když to neuděláte, a toto je sporná věc, pokud neuděláte to, co vám říkáme, tak my eh, budeme muset zakročit místo národní legislativy. Takže eh, Uvidíme, jak členské státy zítra rozhodnou, ale ať už to bude jakkoliv, tak v každém případě to bude výrazný pokrok. Takže já si myslím, že v budoucnosti budeme mít mnohem více možností zakročit, více pravomocí. Samozřejmě budeme muset eh, eh, vytvořit ten nový eh, orgán po personální stránce, finanční stránce, ale bez pochyby bude možné se k tomu vrátit ve chvíli, až váš parlament bude diskutovat o evropském rozpočtu. Děkuji. Catherine Styler. Děkujeme. Catherine Styler. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, a rovněž bych ráda poděkovala za prezentaci, i když jsme neměli možnost se podívat zatím na tu prezentaci PowerPointovou, tak myslím, že nám to, že se nám všem líbí a že si ji všichni necháme. Když jste hovořil o těch mm, závazcích nebo o tom, jakým způsobem do, bude docházet k výnosům a tak dále. Dvě verze, to znamená skutečná hodnota, která se bude počítat a e, ten druhý způsob, já nevím, já jsem si o tom přečetla nedávno, všem nevím, zda jsem to správně pochopila, je to něco, co vás zajímá v této oblasti, jsem velice ráda, že se zmiňujete o PREPSu, myslím si, že to je velice důležité. A cokoliv bychom mohli udělat pro to, abychom lépe pochopili, aby to bylo transparentnější, tak si myslím, že je to dobré. Rovněž, že jste se zmínil o tom, že populace stárne, to si myslím, že je opravdu dobré. Máme statistiky k dispozici do roku 2010, údajně 75 západní Evropy nebo v podstatě majetku, který zde bude v rukách lidí, bude v rukách lidí, kteří jsou starší 50 let. To je něco, co bychom, na co bychom neměli zapomínat, pokud jde o ochranu spotřebitele a tak dále, co děláme s ohledem na stárnutí populace a tak dále, jakým způsobem bychom mohli přesvědčit mladé občany, aby brali penze vážně, protože ti, kteří přispívají na různá doplňková pojištění, si nepřispívají dostatečně, protože, jak víme, žijeme mnohem déle, nebudeme mít dostatečně nedostatek finančních prostředků a tak dále. Či to jsou otázky, které, eh, o kterých jste se zmínil. Jsem ráda, že jste se tom zmínil a děkujeme za prezentaci. Děkuji. Začal bych s tím posledním bodem. To mi opravdu leží na srdci, to je záležitost, která, kterou budeme muset čelit, budeme muset řešit do budoucna makroekonomické záležitosti opravdu um, zásadního hlediska. Musíme totiž vytvořit nové nástroje, které by mohly splnit očekávání lidí. To znamená, že lidé mohou začít, řekněme, opravdu bezpečným způsobem na základě všech možných záruk, které máme k dispozici, ať už jde o různé penzijní fondy, do kterých přispívají sami, nebo jejich zaměstnavatele, to už jsou detaily. A to je právě to, co se dotýká Prepsu. My zde máme několik různých produktů, které nabízíme na trhu, například i různé penzijní um, nástroje, um, možná to není tak viditelné e, i ve Velké Británii, ovšem to jsou záležitosti, které bohužel nejsou, nebo produkty, které nejsou poskytovány stejným způsobem, jakým bychom si e, přáli například inform, poskytování různých informací, transparentnost, poplatky a tak dále. To znamená, musíme zajistit jednak e, rovné podmínky pro všechny a samozřejmě to, abychom chránili investice investory, to znamená ty penzijní fondy z dlouhodobého hlediska. Pokud jde o účetnictví, velice stručně, jak víte, o tomto bodu se diskutuje velice rozsáhlým způsobem, nechci to zde nějak tomu se mm, stavět nebo nějaká stanoviska, pokud jde o mm, tu férovou, spravedlivou hodnotu, prosím, aby se tomu věnovali spíše technici, ovšem technici by měli eh, plnit ta řešení, na kterých jsme se všichni dohodli, protože nemůže být jedno řešení řekněme, které uplatníme v jedné části světa, jiné řešení někde jinde. Přece musí zde být něco, na čem bychom se mohli shodnout víceméně všichni. Děkujeme, pan Klinc. Děkuji, právě jste tady eh, zmínili problém eh, těch eh, standardů, účetních standardů, ale uvedu jeden příklad. Německá banka má eh, rovno, rozvahu 1,8 eh, trilionů podle eh, národ, národních standardů a podle US GAP 59 milionů, takže to je opravdu neuvěřitelný rozdíl. A před třemi lety jsem to slyšel od pana McCreevyho a od jeho týmu, že jsme na dobré cestě, a že se již brzy eh, sejdeme nebo dohodneme s Američany v roce 2011, že už prý bude tady ten nedostatek překonán, ale já mám takový pocit dnes, že my vlastně se nezbližujeme, ale že naopak eh, se to oddaluje. Eh, a mě by zajímalo, jestli k tomu máme tady ten správný přístup. Máme správný přístup v tom, jak ISB pracuje? Protože já mám pocit, že Oni se necítí odpovědní vůbec k nikomu, spíše se považují za nějakou eh, nezávislou jednotku. A mě by zajímalo, jak k tomu budeme přistupovat. Druhá věc. V tuto chvíli máme rozpracováno celou řadu záležitostí, ani to jinak nejde, máme tady veliký tlak, musíme toho mnoho eh, zpracovat. A to vede k tomu, že částečně se zabýváme určitými otázkami nebo záležitostmi, které mají bezprostřední dopad na jiná témata, která ale nejsou řešena ve stejnou chvíli. Mám na mysli otázku depozitářem pro EAFM. A zároveň tady máme také uh, tu stejnou otázku depository USIT. A možná u EAFM budeme mít nějaký návrh, který vlastně logicky nebude skloupitelný s tím, co máme u USITS. A další věc, také kráčí tímto směrem, eh, Jde o směrnici o prospektech a mě by zajímalo, jestli má smysl zabývat se jí izolovaně, eh, když víme, že za několik měsíců budeme mít TRIPS. A to má být pokus de facto mít eh, nějaké jednotné produkty, které jsem zmínil. Já bych začala u té poslední otázky, protože ta je nejjednodušší. To znamená, pokud bychom rozdělili některé ty workstreamy, znamenalo by to určitý problém, PREPS je velice dobrým příkladem, nebo směrnice o prospektech. Ten stávající návrh pro PREPS tak ten nezas, nezachází až tak daleko jako směrnice o prospektech. V současné době my všichni evropské instituce, obecně řečeno, samozřejmě včetně komise, to znamená všechny instituce, komise, komisi počínaje. My všichni o tom uvažujeme v, posle, v poslední době a u některých konkrétních bodů bychom chtěli mít srovnatelné zacházení s porovnatelnými produkty. A pokud jde o zveřejňování, to je směrnice o prospektech, tak to by se e, omezilo na ke IED, to znamená klíčové informace, které se dotýkají daného produktu. To znamená, že u všech produktů by to nebyl ten úplný seznam, ten úplný prospekt. Navíc, pokud jde o MIFID a určitá pravidla, tak ta bychom mohli aplikovat u některých z těchto produktů. To znamená, že v tomto konkrétním případě, to znamená PRIPS a směrnice o prospektech, možná je tam určité překrývání některých oblastí, takže trochu dva odlišné bod, m, mm, přístupy, které pravděpodobně vyplynou z celé diskuze. Pokud jde o depozitáře, ano, takzvaný efekt spillover, ale to vidíme v různých jiných oblastech. Když jsme hovořili o eh, ratingových agenturách, věděli jsme, že to bude mít dopad na směrnici o kapitálové přiměřenosti. To znamená, že jsme to museli trochu upravit, tak aby tyto, tato dvě stanoviska nebyla konfliktní. To se stává velice často, nemůžeme tomu zamezit. Možná je to i na vás ve Evropském parlamentu, aby jsme zajistili, že zde nebudou nějaké konflikty, aby to spíš bylo v souladu. U těch depozitářů jsme bohužel viděli, že je tam problém, zatím eh, to není nějakým způsobem zharmonizováno. Uvidíme, jak to bude pokračovat do budoucna. No a pokud jde o ISB, Hovořil jste o tom, že dochází k diskuzi v této oblasti, o oddělení dvou streamu, dvou proudu. To ovšem ale není jediná oblast, ve které to vidíme. Vidíme to v účetnictví, vidíme to v oblasti derivátů, hedžových fondů, dokonce kreditních agentur, ratingových agentur a tak dále. Před několika lety náš výbor aktivně diskutoval s americkými úřady o možnosti vzájemného uznávání. Ovšem krize pozastavila tyto diskuze Karlo Comportia. Já osobně jsme byli v pondělí, v úterý, minulý týden ve Washingtonu opětovně jsme prosili o to, aby došlo k zájemnému uznávání. Doufám, že tímto způsobem do budoucna budeme postupovat. Pokud jsem to správně pochopil, američané mají rovněž na tom zájem. Ovšem, bez Spojených států na jedné straně vidíme jednak tu krizi, krizovou situaci, to znamená mnohem hlouběji zasáhla než zde v Evropě a zároveň ve Spojených státech musí čelit já bych řekl institucionální reformě, která zatím nemá jasno, kterým směrem se bude ubírat. Proto bychom měli počkat na to, jakým způsobem budou postupovat v oblasti workstreamu. Já jsem zatím nezmínil o ISB, ano, myslím si, že máte pravdu. Mělo by zde dojít k tomu, abychom revidovali zprávu ISB. Vy možná hovoříte, možná si řeknete, že to je pouze záležitost pár prvků, že se to nedotýká obecně všech oblastí. Je ovšem otázka zní, zda i nějaké eh, samozpráva funguje dobře. My jsme chtěli do toho zapojit různé monitorovací systémy na naší straně, bohužel z, politického, z politických důvodů k tomu nedošlo a já se domnívám, že bychom měli pokračovat v této práci, nezačínat od nuly. Děkujeme. Další řečník. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, rád bych poděkoval, poděkoval za tuto prezentaci. Dnes dopoledne proběhlo slyšení s odborníky, kteří se zabývali analýzou systému dohledu. Měli jsme rovněž schůzku v rámci trojky a bylo nám řečeno, že možná zítra dojde k dohodě, protože se našla většina 21 zemí, 21 zemí, které dospěly k určitému společnému porozumění v těch nejkontroverznějších oblastech. Pokud jde o ty nejožávější záležitosti, které nebo ze strany Evropského parlamentu, je to především role, role Evropského parlamentu v rámci nově vznikajících institucí, dále je to demokratická odpovědnost Evropského parlamentu, dále jsou to různá opatření, která se dotýkají samotné implementace, realizace, mm, pravidla pro banky a tak dále. To znamená, že Evropský parlament by mohl zasáhnout, pokud by došlo k nějakému, nějakému nesouladu mezi komisí a jinými úřady. Dále to je otázka více pravomocí na evropské úrovni. Ovšem, jakmile to napíšete na papír, jakmile to máte černé na bílém, tak samozřejmě z toho vyplývá mnoho e, neschod a nesouladu. Dále je to rozhodnutí mezi bankami nebo mm, a orgány dohledu, jakým způsobem by mohly národní orgány zasahovat do rozhodnutí bank, zda by tato rozhodnutí poté měla být závazná či nikoli. pokud eh, evropská poté ta evropská pravidla nebo mm, instrukce nejsou dodržována, měly by pravděpodobně existovat určité klauzuly nebo články, které by v takovém případě mohly být uplatněny? Jakým způsobem si myslíte, že by to mohlo fungovat? Nehovořím zde pouze o účetních mm, postupech, samotném účetnictví ovšem, když hovoříme například o mm, hodnocení aktiv, především v oblasti nemovitostí. Je zde otázka rovněž prahových hodnot, solventnosti a tak dále. Um, on the... Pokud jde o demokratickou odpovědnost, um, to je první věc, o které jste se zmínil, myslím si, že správně. V tomto navrhovaném nařízení je několik ustanovení, které by měly trochu usměrnit tuto demokratickou odpovědnost. To je právě důvod, proč se mezi vámi dneska odpoledne. To je vlastně součást této demokratické odpovědnosti nebo vůbec eh, práce v této oblasti a do budoucna nejenom, že bychom měli pokračovat tímto směrem, ale posílit demokratickou odpovědnost. Myslím si, že většina, nebo možná všichni naši kolegové ve všech třech orgánech se domnívají, že by měla být zachována jejich nezávislost. Jejich nezávislost, která vyplývá z národní jurisdikce. Myslím si, že by bylo velice obtížné, pokud by docházelo k nějakým zásahům ze strany Evropské komise eh, do výkonu pravomocí těchto tří orgánů. Právě z toho důvodu jsme proti tomu, aby Evropská komise zasahovala do eh, úpravy technických standardů no, modifikace, protože to samozřejmě přijme komise, podobně jako schvaluje i účetní standardy. Ovšem, komise má právo upravovat nebo nahrazovat na základě posledních rozhodnutí právě tato pravidla a to je právě, to by byl zásah do, do nezávislých pravomocí orgánu na jedné straně a národních orgánů dohledu na straně druhé. Dále je to otázka tzv. safeguard clause, pane Garcio. To znamená, kdyby došlo k nějakým konfliktům mezi národními orgány dohledu. Na základě posledních návrhů, jakmile by došlo k nějaké neschodě, tak eh, bude vytvořen panel odborníků, který dospěje k rozhodnutí a to se předloží národním orgánům. Otázka zní, zda je to dostatečné či nikoli. Máme se například v oblasti fiskální odpovědnosti takovou safeguard klauzuli. Nevím, zda je to dostatečné nebo ne. Myslím si, že se musíme obrátit na článek číslo 24 v této oblasti a ne eh, v oblasti mediace. Protože problém je, že pokud eh, pokud takové řešení, ke kterému se dojde, poté nebude implementováno, tak co uděláme poté? Ta mediace, ta v podstatě už znamená určité právní rozhodnutí a pokud národní orgán dohledu řekne, mně je to jedno, tak poté už může dojít pouze k jedné možnosti a to zahájení e, řízení před Evropským soudním dvorem a to by mohlo trvat léta. V takové situaci si myslím, že Evropský orgán by mohl před Národním soudem um, požádat takové řízení, aby evropské rozhodnutí bylo implementováno. Ovšem, to vše záleží rovněž na politickém rozhodnutí. No. No. the, and not... Vy jste se zmiňoval o solventnosti, já nevím, možná mm, kapitálová přiměřenost by to spíš měla být, ovšem to je mm, spíše odpovědnost bank, proto jsem neodpověděl na tuto část otázek. Děkujeme. Další řečník. Herr Bimeš, eh, vielen Dank. Eh. Děkuji Děkuji za to, že zde odpovídáte na naše poznámky, naše otázky a já bych rád vyjádřil jeden komentář k tomu, o čem jste tady hovořil, o těch technických standardech, o tom, jak se to má kontrolovat demokratickou kontrolou Evropského parlamentu. Samozřejmě bychom si tady mohli představit nejrůznější podoby, jak vznikají tyto technické standardy, ve výborech národních expertů, eh, pod vlivem komise, ale nedovedeme si představit, že by tyto standardy vznikaly, aniž by Evropský parlament uplatnil své plné právo zkontrolovat ten závěrečný produkt a ovlivnit to, napravit to, pokud by to hospodářství spíše škodilo, než prospívalo. Samozřejmě nám jde vždy o dobrou evropskou legislativu, dobrá pravidla, ale jde nám také o institucionální pozici Evropského parlamentu v procesech rozhodování. A možná by toto mohl být také komentář k tomu, co jste právě říkal v souvislosti s tím, co říkal kolega Maga, de Magalio. Potom téma derivátů. Já bych eh, tam rád ještě jedno upřesnění. Zajímalo by mě, jakým způsobem ten váš návrh vnese transparentnost do trhu derivátů, tedy jestli budeme sledovat pouze standardizované produkty, ale co se stane s nestandardizovanými, jakým způsobem tady můžeme bránit riziku. Děkuji. Uh, <clears throat> on the first point... Pokud jde o tu první záležitost, to je politická otázka. A jelikož já vedu výbor, který je součástí evropských institucí, tak já nemohu vyjadřovat nějaké moje stanovisko. Možná byste se spíše měli obrátit na další orgány v rámci Evropské unie, vaše politické um, instituce. Pokud je o technické standardy, otázka zní, co to jsou technické standardy. Podívejme se na to. Uvedu dobrý příklad v rámci bankovních systémů, pouze jako příklad, s vaším dovolením, máme například požadavky na vykazování, které se poskytují evropským orgánům. Toto probíhá na základě různých forem vykazování různých pravidel, to znamená, jsou to různé Excelové tabulky a každý případ má určitou definici. Tyto definice jsou opravdu různé a právě proto si myslím, že tyto definice by se měly harmonizovat opravdu co možná do maximální možné míry. Otázka zní, zda by Evropský parlament bude definovat tyto definice. Hm, to byste potřebovali možná dva roky, abyste to mohli provést. Čili z praktického hlediska já si myslím, že je zde spíše jde o otázku politické odpovědnosti než technické záležitosti. Ty politické dopady nebo politické síle v této oblasti, tak tam opravdu vidím možný dialog. To je dialog, který bude probíhat se všemi zúčastněnými stranami, pokud byste mě, řekněme, pozvali zítra nebo pozítří, pokud tam ještě budu fungovat v této pozici a zeptali jste mě na deriváty, tak já vám přece nebudu vysvětlovat jednotlivé prvky mm, v rámci standardizovaných derivátů, to znamená, co všechno byste museli dát na ten výkaz nebo ty informace. Ovšem, ot- moje otázka by byla, zda, zda mm, jakým způsobem eh, rozesíláte zprávy, zda opravdu vykazujete, zda poskytujete informace a to je právě to, čemu by se měl náš dialog věnovat. Jelikož jsem se zmínil o derivátech, tak ještě několik slov. Komise před několika měsíci publikovala dokument, myslím, že to bylo v říjnu, a náš výbor podporuje tento dokument komise. Myslíme si, že jde správným směrem, jsou to správné informace a chceme, aby jsme v, tomto, v této oblasti pracovali. Je zde několik bodů, které jsou nesmírně důležité. Prvním bodem je otázka, jak zredukovat rizika na trhu s deriváty. Jistě víte, že to nejsou miliardy, o kterých zde hovoříme, nebo stovky miliard, hovoříme o trilionech, hovoříme zde několika desítkách, možná stovkách trilionů, čili opravdu musíte velice, velice opatrně v této oblasti pokračovat, protože pokud se tam stane něco mm, nestandardního, tak by to mohlo mít dopad na celou společnost, proto musíme být velice opatrní. Jak jsme fungovali do dnešního dne? Měli jsme několik mechanismů. Všechny mechanismy se snažili eliminovat ty pozice, to znamená debit, kredit, eh, nějakým způsobem je eliminovat a to je právě v rámci CCP. CCP, to znamená několik těchto CCP jsme vytvořili nejenom v oblasti derivátu, ale i kmenového kapitálu a tím pádem opravdu zásadním způsobem redukujeme rizika na tomto trhu. Proto je důležité, aby tyto instituce fungovaly účinně, ale zároveň spolehlivě a aby byly ve všech případech dostatečně solventní. To znamená, aby to byl dostatečný kapitál podpořen za stavami, různými garancemi, jasná, jasný systém, opravdu transparentní systém. My potřebujeme podporovat tyto CCP, protože centralizují všechna rizika na trhu a právě proto bychom je měli podporovat. Pokud je o standardizaci, to je další otázka kompenzovat nebo nějakým způsobem kompenzovat můžete pouze ty kontrakty, které mají standardní formu. Nemůžete kompenzovat nějaké kontrakty, u, řekněme, produktu A s nějakým kontraktem u produktu B, který s tím nemá nic společného. To znamená, že tyto různé kontrakty musí být srovnatelné, pokud chceme, aby došlo k možnosti kompenzace v, těchto, v rámci těchto produktů. To znamená, musíme zajistit, aby k této standardizaci došlo. Trhu se to líbit určitě nebude, protože měli lepší mm, poplatky, lepší výnosy z těch nestandardizovaných produktů. My naopak se budeme snažit o standardizaci produktu a to pomocí různých nástrojů, které se zájemně nevylučují. Ve Spojených státech uvažují o tom, aby to bylo vládní rozhodnutí, řekněme, to znamená kontrakty, které se, by se dotýkaly nějakých obecných standardů na základě jasných pravidel. To je jeden přístup. Například pokud jde o, tak, o CDS, určitého jména, tak bychom řekli, dobře, toto jsou standardní podmínky tohoto produktu, více méně, samozřejmě malý rozdíl tam bude, ale to nebude bránit kompenzace. To znamená, že budeme mít opět technické standardy, které stanoví tyto vlastnosti a na základě komise a jejich návrhu budou rovněž eh, u nestandardizovaných kontraktů vyžadovat kapitálovou přiměřenost. To znamená, ty produkty, které by, řekněme, ne, neodpovídaly jednotlivým CCP, tak tam byste museli platit, zaplatit více, aby, ty eh, kapitálová, aby ta kapitálová přiměřenost byla dostatečná. Čili tyto dva přístupy si myslím, že můžeme uplatnit. Děkujeme pan Stojan a poté budu mít ještě já několik otázek, uvedu je společně. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Musím přiznat, že pro mě bylo obtížné pochopit příčiny krize. Dovolím si jednoduchou otázku. Jaké byly argumenty a motivy, které vedly k tomu, že řada provozu nebo podniku s takzvanými toxickými aktivy nebo cenými papíry nebyla eh, zachycena již v rozvahách finančních institucí a eh, byla přijata jako, že budou ponechána mimo rozvahy bankovních institucí a dalších finančních institucí. Jedna z mých otázek také souvisí s vaší náplní práce z hlediska centralizace centrálních stran. Ehm, jste přesvědčen o tom, že ustanovení v oblasti platební schopnosti e, zástav kolaterálu v rámci toho, co navrhujete, e, se nestane jenom něčím, co by mohlo vést e, ke vzniku další systémové krize. Z toho bych si dělala eh, starosti já sama. A také se chci zeptat, zda byste mohl říct ještě pár slov o eh, takzvaných temných oblastech dark pools a ehm, situací, které se eh, vyvíjejí negativně, ale přímo trhy neovlivňují ehm, nebo zda by skutečně vždycky mělo být vše viditelné. A nakonec záležitost restrukturalizace produktů. Domníváte se, zda ně, že někdy probíhá restrukturalizace místo proplacení? že si mohou ponechat manažeři eh, řízení svých fondů a zároveň i nadále vydělávají na poplatcích. To je problém, který jsme úplně nevyřešili z hlediska konfliktu zájmů. Já si myslím, že tyto otázky jsou zásadní. Děkuji. A pokusím se na ně odpovědět postupně. Mohu s dovolením odpovědět nejprve na připomínku, proč toxická aktiva zůstala v rozvahách bank. Myslím si, eh, že se musíme ptát nejprve, proč se vůbec do těch rozvah dostali, eh, proč banky kupovaly tyto produkty a už vůbec proč si je ponechali. A dále, eh, banka si totiž získává lepší návratnost na těchto produktech než na obligacích a dalších produktech. Za druhé, banky spoléhaly eh, špatně nebo správně na, takzvaných, na takzvané ratingy a e, uvědomme si, že řada těchto produktů má 3A rating, což je stejně spolehlivé jako u vládních obligací například. A pokud má někdo rating 3A, tam nejsou žádné požadavky na kapitálovou přiměřenost. E, je to tedy celý systém, který e, na výsledku ve výsledku vedl eh, k tomu smutnému stavu aktiv na rozvaze a to pak vedlo také ke kolapsu celého systému. Myslím si, že podstatná část té odpovědnosti je v rukou ratingových agentur a to je také jsou eh, to souvisí s tím, že není regulace pro ratingové agentury a my si budeme dávat pozor na regulaci právě těchto záležitostí v souvislosti se střetem zájmu. Další otázka. Jsou CCP řešením eh, pro budoucnost? Ale měli bychom být ostražití, eh, protože eh, soustředí trhy, soustředí rizika na trhu a takové riziko nebude vždycky koncentrováno v CCP a samozřejmě vzhledem k tomu, že jde k akumula- o akumulaci musíte velmi opatrně řídit rizika u CCP. Ehm, zároveň, pokud se něco stane jednomu z těch CCP, eh, tam eh, se prokáže, že jde o systémový problém. A eh, co mohu zatím ještě doplnit? V některých oblastech, alespoň doufám, že lidé, kteří k tomuto přejdou, že systémy řízení je rizik jsou možná ještě přesnější a exaktnější než to, co máme. Ehm, bohužel nemám zatím lepší odpověď, ale sdílím vaše názory. A co se týče e, těch dark pools, diskuse o dark pools je velmi uh, Eh, zavádějící, nevíme, eh, co to přesně je, proč jsou tyto oblasti temné, proč lidé nejdou do světlé části trhu a jak říkáte, vykonání příkazu a aby se neovlivnil trh, je tomu tak opravdu, protože současně se setkáváme s tím, že se eh, rozmělňují velké zakázky na mnoho malých, pokud se třeba tisíc Ehm, fragmentuje na 100 eh, menších, tak tím neovlivníte celý trh. Řada věcí tam není zatím jasných. My se tématu Dark Pools věnujeme. Ehm, možná brzy přijde stanovisko. Ehm, mohu tedy říci regulovat Dark Pools nebo ne? proto tedy jednak musíme mít lepší čísla, abychom zjistili přesně, co se děje a pak, abychom zjistili, jaký je tam zásadní problém. Upřímně řečeno, v současné chvíli eh, nemám správnou odpověď. A poslední otázka, paní předsedající, eh, restrukturalizace místo proplacení? No, to už probíhá dlouhou dobu, nevím, zda to souvisí s poplatky. Rozhodně v oblasti eh, investičních fondů bych rád viděl restrukturalizaci a fúze, protože v Evropě existuje příliš mnoho investičních fondů, které jsou eh, příliš malé a restrukturalizace umožňuje samozřejmě eh, lepší restrukturalizaci a tak dále. Právě proto máme ty subjekty kolektivního investování. Eh, a samozřejmě, zda to vedou poplatky nebo ne, to je otázka. Eh, předsedající, děkuji mnohokrát. Možná bych eh, vám ještě měla dát příležitost vyjádřit se k záležitostem, které jsme zatím vynechali. Ano, celá řada otázek, k nímž jsme neměli čas se věnovat záležitost short sellingu. Tady Eh, musíme být velmi obezření. Pravidla pro tzv. short selling, která eh, byla přijata v roce 2008 v říjnu, se ukázala, eh, že byla velmi neefektivní a zároveň narušila trh. Jednak byla účinná v tom, že se zamezilo takzvanému short sellingu, ale zároveň to narušilo celý trh. My na tom dále pracujeme i v oblasti zveřejňování, případně snížení cyklu vypořádání, že nemůžete prodat, pokud nemáte vyčleněné ty cené papíry ehm, ale k tomu se ještě vrátíme. To bude ještě záležitost na další veřejné slyšení. Pokud o to má parlament eh, zájem, tak velmi rádi na to budeme reagovat. Děkuji mnohokrát, říká předsedající. Eh, samozřejmě zájem o to mít budeme, zvláště v těch těžkých časech. Děkuji vám mnohokrát a budeme se těšit na to, že znovu přijdete eh, a budete s námi spolupracovat. Uvidíme se ještě zítra a dám pár minut pauzu, než se připravíme na další bod na pořadu jednání, což bude zpráva paní Alvarez.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 administrativní spolupráci v oblasti daní. Eh, prosím, ti z vás, kdo se nebudete účastnit dalšího jednání, opuste sál, aby paní zpravodajka nemusela křičet. Eh, rádi bychom poprosili o klid. Prosíme o klid. Thank you, Mrs. Alvarez. Prosím, paní Alvarez. Děkuji. Vážení kolegové, během první výměny názorů jsem vyjádřila svou podporu spolupráci orgánů při vymáhání daní a poukázala jsem na to, že tento návrh má podle mého názoru velký význam a celkově jsem k tomu vypracovala pozitivní stanovisko. Jde o to, ještě více prohloubit některé aspekty tohoto návrhu, tak, aby se účinnost spolupráce orgánů při eh, vymáhání daní a potírání Eh, trestných činů v této souvislosti byla ještě vylepšena. V tuto chvíli bych vám ráda řekla, jaké změny v tomto textu považuji za smysluplné. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že tato směrnice přichází opravdu ve vhodný okamžik a rád bych upozornila na současnou hospodářskou situaci, kde nás čekají opravdu důležité úkoly pro veřejný sektor a vyplývají zde nové výzvy, především pokud jde o daňové úniky a související trestné činy. Chci zdůraznit také nedostatek prosazování spravedlnosti a tím se vlastně vytváří prostor pro různé obcházení předpisů, daňové úniky, trestnou činnost. Vychází se eh, z určité identifikace, která by byla dostatečně široká, tak, aby do toho mohly být zahnuty všechny právní podmínky, které by mohly existovat v budoucí finanční infrastruktuře. A v tom duchu musí být vytvořen i rozsah působnosti směrnice, tak aby tam nebyly nějaké další skuliny pro podvody. Výměna informací, ano, to je nejúčinnější metoda k tomu, abychom předávali potřebné informace, které jsou potřeba ke správnému prosazování, realizování tohoto finančního systému. Takže jde o to, abychom použitelnost a efektivnost směrnice ještě zesílili, prohloubili a k tomu směřují i moje pozměňovací návrhy. Potom tady je pozměňovací návrh, který se týká závazné povahy povinností nebo opatření ve, směrnice, ve směrnici. A také různé kategorie produktů. Další změna se týká informací, které může členský stát požadovat pro určité situace v různých eh, případech. Jsou tam různé kategorie takových situací. Dále jsou tady pozměňovací návrhy, které se tedy týkají výměny informací a jejich cílem je tuto směrnici vlastně naformulovat ještě vyhraněněji. Vlastně se snažíme zajít ještě dále, než to bylo dosud v těch dosávadních formulacích. Chceme, aby tady byla skutečná integrace. Vedle eh, k tomuto pozměňovacímu návrhu jsou ještě další pozměňovací návrhy, které se týkají šetření Jde o přítomnost úředníků státu v jiném členském státu. Upravují se tyto souvislosti a já bych byla ráda, aby tady byly velmi přesně definovány kompetence, pravomoci, tak, aby nedocházelo k nějakým konfliktům eh, pravomocí mezi různými institucemi a je potřeba, aby tady to nebylo v rozporu s pravidly v jednotlivých členských státech, který se to bude týkat. Pokud jde o výměnu informací, je potřeba, aby tyto pravidla měly závaznou povahu Pokud jde o šetření v této oblasti, to znamená v oblasti um, i výměny informací, jsme předložili společné pozměňovací návrhy. Společné pozměňovací návrhy, u kterých je určitý termín. Určitý termín, eh, do kterého musíme splnit konkrétní aktivity a mm, ke kterému by měly být předávány výroční informace. Jakmile by došlo k odmítnutí poskytování těchto informací nebo um, zamítnutí vedení, šetření a tak dále. To znamená, že zde hovoříme opravdu o všech záležitostech. Ta nejdůležitější podle mého názoru je odstranění bankovního tajemství. Dále jsou zde ovšem určitá omezující záležitosti, omezující záležitosti, které se dotýkají eh, země, ve které dochází ke zdaňování. To znamená, že je že jsou to Eh, pravidla, která se dotýkají um, zdaňování, zdaňování v té konkrétní eh, v každé konkrétní členské eh, zemi. Mělo by se to dotýkat ovšem všech forem daní, tak abychom mohli přistoupit k odstranění pravidel, která pokrývaly oblast bankovního tajemství. Čili toto jde ještě nad rámec těch požadavků toho, aby eh, daňový poplatník byl rezidentem v té které zemi, to znamená, že to zachází mnohem dál. Zároveň jsem se snažila připravit pozměňovací návrhy nebo ty hlavní pozměňovací návrhy, které jste předložili. Směrnice, o které hovoříme, je velice důležitým krokem vpřed. Je to směrnice, která je na nejvýš potřebná, snaží se o dosažení určitých společných pravidel, tak abychom bojovali proti uh, um, únikům v oblasti daní, abychom měli společný prostor v této oblasti na trhu. Zachází to nad rámec mezinárodních pravidel, které máme v této oblasti. Tak abychom mohli opravdu bojovat proti podvodům efektivním způsobem, musíme zajistit to, že mechanismus výměny informací, který zavádí tato směrnice, bude fungovat kvalitně, že bude fungovat účinným způsobem. Doufám, že budu se stínovými zpravodaji ještě spolupracovat, že to ještě vyladíme a připravíme jasný signál, jasný dokument pro radu. Parlament chce, aby v oblasti daní, abychom dosáhli mnohem větší transparentnost a to si myslím, že je přání všech našich občanů. Děkuji. Děkuji. Mělory. Prosíme o mikrofon. Vážená paní předsedkyně, pokud je o tento návrh směrnice, eh, tak se eh, zdá, že přichází v dobrou chvíli, ale já bych přesto chtěla vyjádřit své výhrady. Samozřejmě nechci odmítnout úplně vše, ale vzhledem k tomu, že jde opravdu o mnoho, tak je bez pochyby potřeba, abychom dobře nastavili tu debatu a abychom ji vedli opravdu velmi striktně obecně pan komisař Kováč a komise se rozhodli, že budou řešit rozsáhlou problematiku daňových úniků, transparentnost danětí úspor po drobných kouscích a vlastně to rozdrobili. Je pravda, že každá ta problematika je specifická, ale já si nemyslím, že by bylo možné řešit tuto e, věc bez obecného globálního přístupu. E, když Evropský parlament nebo i Rada budou řešit tyto věci kousek po kousku, tak si myslím, že nedojdeme k rozumnému výsledku. Já jsem každopádně přesvědčena o tom, že tady je opravdu mít k tomu globální přístup, jeden balíček a pouze, e, když tady bude politická arbitráž, především politická, tak teprve potom bude možné eh, tady mít rozumné předpisy. Ovšem samozřejmě bych chtěla také zdůraznit některé body, které podle mého názoru mohou být problematické. Bez ohledu na to, eh, jaký bude filozofický přístup eh, různých stran k výměně informací, ať už budou automatické na požádání a, nebo z vlastního podnětu, tak já si myslím, že kolegové mě bez pochyby podpoří v tom, že je nepřijatelné, aby Evropská komise rozhodovala komitologií o tom, jaký bude rozsah působnosti, e, tedy jaké údaje budou podrobeny výměně informací. Já si myslím, že to by byl naprostý bylo by to v rozporu s tou základní myšlenkou. Tady je opravdu potřeba, aby tedy primární legislátor definoval rozsah působnosti. Nejde o to, nebo není možné, aby to dělala komise. Já doufám, že Eh, také paní zpravodajka půjde touto cestou, pokud jde o výměnu informací mezi daňovými orgány. Tady bych chtěla zdůraznit skutečnost, že normy OECD pro výměnu informací, článek 26 eh, úmluvy eh, OECD nebo model z roku 2002 o dohodě o výměně informací, Eh, že to všechno bylo přijato jakožto mezinárodní normy mnoha státy v březnu 2009. A v tuto chvíli je potřeba toto transponovat jakožto eh, komunitární aky do práva společenství. A já si myslím, že tento návrh směrnice by mohl být právě pro tento účel přiměřený. Tady jde o tu eh, spolupráci v daňové oblasti. Pokud jde o normy pro výměnu informací v některých specifických případech, eh, když například je tady žádost o výměnu informací, tak potom je potřeba dokázat, že tady opravdu je relevantní získat ty dotčené informace. A v takovém případě není možné, aby e, dožádaný stát namítl, že nepodá ty informace kvůli bankovnímu tajemství. E, chceme samozřejmě zabránit phishing expeditions a něco takového by mělo být zapracováno do návrhu o směrnici. E, G20 z 2. dubna v Londýně si vyžádala podpis 12 bilaterálních úmluv eh, v souladu s těmito normami a nechtěli po členských státech, aby eh, prováděli automatickou výměnu informací. Asi mi nemítnete, že Evropská unie tady musí být o krok vpřed, dokonce i před normami, které zavedlo OECD, tak abychom šli příkladem. A já vám na to odpovím, eh, že tady bychom neměli být naivní. Jiné části světa, jiné země už si mnou ruce. Standardy OECD nejsou totiž aplikovány všude, například v Hongkongu. A samozřejmě je chrání jejich velký bratr Čína. A zacházet ještě dále v těchto podmínek je bez chyby zavádějící a není to dobré. Je potřeba, aby všichni, všichni aplikovali stejné normy tady, paní předsedkyně, hovoříme o rovných podmínkách pro všechny. A neměli bychom eh, tedy se pouštět do nějakých zavádějících uliček. Bylo by to nepřiměřené a nevedlo by to k ničemu. Pokud daňová zpráva bude mít nějaké opodstatněné pochybnosti, pokud nějaký orgán má tyto pochybnosti, tak je samozřejmě běžné, že druhý orgán odpoví na jeho požadavky nebo dotazy. A toto je opravdu důležité, paní předsedkyně, takže já přeci mám právo jakožto zpravodajka mé skupiny se tady vyjádřit. Budu tady pokračovat. Automatická výměna všech představitelných údajů, včetně eh, poplatku, sociálního zabezpečení, to vše by vedlo pouze k tomu, že by daňové zprávy byly zaplaveny horami údajů, které by vedly k neúčinné práci. Takže nikdo by se v tom nezorientoval, nebylo by možné najít to, co by kdo potřeboval. Už je dokázáno, že automatická výměna informací s omezením směrnici o daňových předpisech nefunguje. A dokonce i komise to musela přiznat. Ta zkušenost je jasná. Zkušenost anglických e, přátel, kteří opravdu si tady velmi e, vybírají informace, které si vyměňují a oni to skutečně praktikují co nejméně. Oni té výměny informací mají velmi málo. Tento typ výměny informací podle mého názoru vyvolává určité otázky v souvislosti s ochranou eh, osobních údajů. A dodala bych k tomu, že velká většina členských států nemá prakt- eh, nemá automatickou výměnu informací na národní úrovni a je tedy nepřiměřené chtít něco takového na přeshraniční úrovni. Automatická výměna informací by vyvolala obrovské administrativní břemeno. A to jak u ekonomických subjektů, tak i u eh, fiskálních orgánů. A ze všech těchto důvodů je opravdu potřeba, aby automatická výměna informací byla volitelnou eh, podle směrnice o administrativní spolupráce v daňové oblasti. A to také pokud jde o rozšíření rozsahu působnosti směrnice. To by skutečně nemělo vést k efekt. Eh, kdybychom to tam zapracovali, tak by to nevedlo k efektivnější eh, daňové správě. Bylo by to právě naopak. A jsem také proti přítomnosti úředníka jednoho členského státu ve fiskálních úřadech jiného členského státu. Já si myslím, že to je zbytečné porušení suverenity členských států. Každý členský stát eh, v tuto chvíli nedůvěřuje všem ostatním, nebo by nedůvěřoval všem ostatním. Eh, Takovou nedůvěru byste šířili a to je nepřijatelné. Proč tam okamžitě posílat nějaké své v úvozovkách vojáky do toho druhého členského státu. Děkuji. Já jsem vás nechala hovořit 10 minut, tedy o 3 minuty déle než zpravodajku. Každý eh, tínový zpravodaj nemůže hovořit takto dlouho. Já jsem vám však tuto příležitost dala, protože jsem doufala, že třeba váš názor bude možná zásadní proti, ale můžeme paní předsedající požádat komisi, aby se také vyjádřila, protože bychom rádi slyšeli stanovisko komise. Ano, souhlasím, ale mám také eh, harmonogram. Pan Lambert? Eh, slibuji, já hovořit deset minut nebudu. Paní L... Eh, tady bychom opravdu, kdyby to byla dobrá vůle, mohli diskutovat v dobré atmosféře, ale tady jde opravdu o peníze, jde o peníze společenství. Paní Luding, to je opravdu to, co říkáte. Tady opravdu nejde o nějaké eh, podružné věci. Opravdu víme, kolik nás stojí daňové úniky. Víme, jaké deficity to vyvolává v členských státech a proto je potřeba, abychom změnili rychlost, pokud jde eh, v tom zavádění toho správného přístupu. Oč tady jde? Když chcete zmírnění těchto pravidel, tak ve skutečnosti chcete, aby daňové břemeno bylo stále eh, těžší pro ty, kteří poctivě platí daně. A já vás nechci přerušovat, ale prosím, také vy nepřerušujte mě. Samozřejmě eh, jsem pochopil váš smysl toho, co jste chtěla říci. Co se týče zelených, tak my eh, podporujeme zprávu paní Alvarez. Chceme vám poblahopřát paní Alvarez za dobrou práci. A v tomto smyslu bych také eh, rád oponoval paní Lulingové, protože co se týče nás, OECD není zlatým standardem, eh, co se týče hospodářské efektivity a také co se týče daňové efektivity, protože se to týká snahy být efektivní ehm, nikoli nechávat lidem volnou ruku. A my jsme přesvědčeni, že automatická výměna by měla být normou a možná vy, paní Lulinková, která jste se narodila před informační revolucí, eh, působíte v rezortu už dlouhou dobu a to samozřejmě není nějaké hodnocení v tomto smyslu, ale chci zdůraznit, že fakt, že musíme zvládat spoustu informací, pro nás není problém, pokud ta výměna informací bude automatizovaná a pokud můžeme zpětně vysledovat ty, kteří eh, se dopouštějí eh, trestné činnosti, ty, kteří eh, mají daňové úniky. A Dále bych chtěl zdůraznit, že komitologie eh, oproti explicitnímu seznamu eh, mi dělá určité starosti. My v tomto smyslu ještě nemáme definitivní závěry, ale obávám se, eh, paní Alvarez, že pokud budou seznamy, pokud zapomenete na ten seznam něco uvést, tak tam vznikne mezera v legislativě. A my bychom měli diskutovat o tom, co dává smysl a v tom smyslu také sdílíme váš záměr i za zelené. Děkuji. Eh, děkuji, pane Lamberte. Pan Strejk. Předsedkyně, ta debata začíná být tak příjemně vášnivá, že budu mluvit ve svém jazyce, abych mohl v tomhletom tónu pokračovat. Eh, já bych chtěl udělat čtyři krátké poznámky. První poznámka je boj proti daňovým únikům jako takový. Samozřejmě tady, myslím, v tomto výboru nesedí nikdo, kdo by chtěl boj eh, kdo by chtěl daňové úniky nějak obhajovat, to myslím, že je naprosto směšné a v tomto, v tomto bodu já bych řekl, že paní Lulingová, jak ji za těch pět let znám, v oblasti daní jako obvykle měla pravdu Eh, kdybychom chtěli eh, mluvit o eh, skutečně reálném boji proti daňovým únikům, tak bychom měli mluvit o transparentnosti daňových řádů, o tom, zdali daně nejsou příliš komplikované, zdali, zdali DPH neobsahuje příliš mnoho výjimek, protože čím víc výjimek a čím komplikovanější daňový řád, tím samozřejmě větší prostor pro daňové úniky. V tom je tedy bod číslo jedna, který bych chtěl já zdůraznit. Za druhé, Eh, my nezdílíme pozici, eh, že složitá ekonomická situace, ekonomická recese by měla být omluvou pro eh, jakékoliv libovolné zasahování do ekonomického řádu a tedy i do daňových věcí. Myslíme si, že by legislativci měli být spíš opatrnější a že by si neměli počínat aktivisticky. Za třetí, vlastně bod číslo 3 a 4 je přímou podporou paní Lulingové k tomu, k tomu, co řekla a já to zkusím zopakovat jinými slovy. Eh, bod číslo 3, můj bod číslo 3 je výměna informací. Pakliže eh, bude výměna informací povinná, tak eh, to pochopitelně povede k velkým sporům mezi daňovými jurisdikcemi a Eh, myslím si, že ke zbytečným, ke zbytečným sporům my eh, podpoříme výměnu informací takzvaně on request a ne eh, výměnu informací povinných. A můj poslední čtvrtý bod je následující. Já uvedu jeden z příkladů, který se stal tento týden. On jakoby zdánlivě nepadá do tohoto výboru, spíš by to byla otázka pro výbor ITRE, ale myslím, že je velmi přesvědčivým důkazem toho, co chci říci. Eh, český eh, energetický gigant ČES má svoji, mm, své zastoupení v Bruselu. Tento týden vtrhla skupina zahraničních expertů zmocněných Evropskou komisí do sídla této firmy, aby odebrala všechny počítače, všechny mobilní telefony, aby jejich automobily podrobila, eh, podrobila hloubkové kontrole. To teď se stalo v centrále v Praze. Já to nehodnotím. Já nechci říct, jestli to bylo dobře nebo, nebo špatně, ale chci jenom říci, a to je bod číslo čtyři, zdali přítomnost tzv. zahraničních expertů a jejich pravomoci jsou vždy v pořádku a zdali si tady nehrajeme s ohněm ve slova smyslu e, porušení hospodářské soutěže. Český energetický gigant ČES bude zadávat zakázku na dostavbu jaderné elektrárny v řádu mnoha miliard českých korun a tudíž únik informací pro jejich konkurenty může být velice zajímavý. Já tedy nevěřím k absolutní nezávislosti tzv. zahraničních expertů. Tedy chtěl bych zdůraznit, jaká je relevance jejich přítomnosti, jak budou definována pravidla a kdo tedy má e, v rámci těchto pravidel větší přednost, dali domácí či zahraniční expert v rozhodování o těchto otázkách. A pak jako poslední, to už není bod, ale je to podbod, i já jsem se narodil před informační revolucí nebo před revolucí informačních technologií. Děkuji moc krát za pozornost. Dirk Sturks. Dank Děkuji vám. Děkuji za slovo. Já se domnívám, že pokud jde o ten dohled, pokud jde o spolupráci, takže by to mělo odpovídat eh, našemu internímu trhu a proto je dobré, abychom přistoupili k reformě, takže víceméně souhlasím se spravodajkou. Ovšem opatrně bych přistoupil k několika následujícím bodům. Pokud Evropský parlament, podívejme se jako například na SWIFT, pokud by parlament chtěl postupovat velice opatrně v oblasti výměny finančních informací a dat, pokud bychom chtěli respektovat veškerá pravidla na soukromí, to znamená ochrana soukromí jednotlivců a tak dále, to je záležitost která se dotýká občanských práv v Evropské unii, ve Spojených státech. To znamená, pokud bychom chtěli garantovat soukromí v oblasti SWIFTu, tak musíme zajistit zároveň to, že budeme chránit evropské občany, když budeme vyměňovat informace mezi jednotlivými evropskými zeměmi. To je jasné. Bankovní tajemství. To přece není pouze výměna dat E, musíme zajistit stoprocentní garance toho, aby automatická výměna informací neznamenala to, že řekněme, některá z těchto dát uniknou a budou zveřejněna. Proto musíme postupovat nesmírně opatrně na tomto poli. Zároveň se musíme velice obezřetně podívat na to, zda veškeré garance byly zaintegrovány, zda jsou implementovány. Protože osobně se obávám toho, že pokud by zde byla nějaká obava nebo nějaký důvod k obavě, požádáme v tom případě o informaci, ta informace by neměla být odepírána, to je jasné, ovšem to není přesně to, ta stejná situace, kdybychom museli automaticky vyměňovat veškerá data všech jednotlivých případů. Děkujeme paní Dury a bohužel nemáme čas, takže poprosíme velice rychle. Děkuji, vážená paní předsedající, budu velice, velice rychle. Domnívám se, že paní spravodajka odvedla opravdu velice dobrou práci. Už často jsme hovořili o tom, eh, jak obtížné to je a jak napjatá je finanční situace. A já do velké míry souhlasím s návrhy paní zpravodajky, ale je, a jeden pozměňovací návrh jsem dokonce předložila sama a to se týkalo toho eh, dvojího limitu, tak jak tomu říká paní zpravodajka. Musím říci, že jsem nejprve eh, nepochopila, proč to tak je označeno, ale pokud jsem teď dobře pochopila paní zpravodajku, tak jde o to, aby Tady byl určitý limit pro určitou hodnotu, pro nějakou kategorii a je to dvojí. V těch oblastech, kde spolupráce mezi finančními orgány ohrožuje suverenitu členského státu, tak právě v těchto případech posměňovací návrhy mají sloužit vylepšení té situace, to znamená, mají poněkud eh, dát uzdu, zbrzdit tedy ten elán Evropské komise. Chtěla bych také podpořit to, že podmínky automatické výměny informací nebudou stanovovány v procesu komitologie, protože já si myslím, že tady se opravdu eh, jedná o obsahové záležitosti a obsahové záležitosti ty nemůžou být řešeny tímto způsobem. Potom ještě jednu připomínku k clům. Tam už existuje správní spolupráce a já si myslím, že by to nemělo být rozšiřováno o tuto oblast, ale jinak eh, zdaleka souhlasím s tímto textem. Děkuji. Um, uh, Děkujeme. Na začátku jsme měli trošku problém s tlumočením, pane Bulbane, velice rychle, protože bych poprosila komisi ještě na chvilku. Ano, já samozřejmě je nechci připravovat o čas, je ze všeho nejméně. Já chci se pouze obrátit na ty kolegy, kteří se rozpálili v této diskuzi bez ohledu na eh, datum našeho narození, ať už to bylo před tou informační revoluci nebo ne, tak bychom se měli ujistit, že eh, zkrátka daně a tyto věci, to je velice důležité pro členské státy a v této době musíme používat ty nejmodernější metody a proto bych vás chtěl vyzvat, abyste opravdu eh, šli podle té línie paní Alvarez, abyste konstruktivně spolupracovali a nedělali tady žádné obskur, obstrukce. Tady opravdu jako parlament musíme hovořit jednotným hlasem. Děkuji. Um, Děkuji. Za komisi, pan Rapony. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručně reagovat na některé z věcí, které tady zazněly. Paní Lulingová, eh, všechna rozhodnutí nepřijímá pouze pan Kováč, ale při, při, přijímá je kolegium. A komise předložila koordinovanou strategii a to tak, že vlastně dnes tady máme dvě věci, o kterých máme diskutovat, pokud jde o správní spolupráci a potom tady bude ještě jeden další bod, o kterém se bude diskutovat zítra dopoledne, takže je to opravdu koordinovaný přístup ze strany komise. A pokud jde o specifičnost uh, té úrovni společenství, tak tady jde opravdu ten jednotný trh. Já si myslím, že to tady jasně bylo řečeno. Je tady vnitřní trh a z toho důvodu si myslíme, nebo komise si myslí, že bychom opravdu měli zajít za ty mezinárodní standardy, tak jak jsou definovány eh, v OECD. To se týká mezinárodní úrovně v OECD, netýká se to vnitřního trhu. A říci, že automatická výměna informací nefunguje, pokud jde o úspory, tak tady chci říci, že výměna informací automatická, to znamená technická automatická výměna, funguje dokonale mezi členskými státy a to natolik, že Lucembursko, které má eh, to zdanění u zdroje, eh, si vyměňuje dvě miliony různých souborů, pokud jde o dobrovolné eh, vyměňování informací. Takže Eh, tady to funguje opravdu dobře. A tak, jak říkal jeden z poslanců, tady je potřeba opravdu využívat ty nejnovější technologie. Členské státy musí zkrátka spravovat určitý objem informací, musí být toho schopni. Pokud jde o ty informace na vyžádání, ano, je pravda, že ty podmínky, které jsou tady stanoveny pro výměnu informací, jsou takové, že je velice obtížné vyměňovat si informace na vyžádání. To je velice obtížné. Proč? No protože vy musíte poskytnout určitý objem informací. Pokud tyto informace máte, tak eh, daňová eh, daňový, daňová zpráva eh, toho dožadujícího členského státu už by potom mohla lépe vymáhat své daně. A pokud jde o přítomnost nějakého úředníka v jiném členském státě, tak tam to existuje v oblasti přidané uh, daň, DPH a nevím, proč by to nemělo být v přímém zdanění. Pokud jde o ty údaje, tak to je velice důležité. A pokud jde o DPH, tak tam jsme eh, konzultovali eh, Evropský orgán dohledu, který je zodpovědný za ochranu údajů a parlament dostal kopii stanoviska tohoto orgánu, který hovoří o tom, že pokud jde o DPH, a ono by se to samozřejmě mohlo eh, týkat i příjmy mého zdanění, Tedy to, co navrhla komise v případě DPH, to znamená to, co se blíží i oblasti přímých daní, tak tam opravdu, pokud jde o ty kritéria ochrany údajů, tak eh, tam je to splněno. A eh, orgán dohledu chtěl, aby komise některé věci upřesnila a aby konkrétně zaručila naprosté utajení důvěrnost při výměně těch informací. A já si myslím, že členské státy velmi bedlivě tyto věci sledují a dokonce tady v některých oblastech vyloučili tu možnost aby, se komise, aby komise do toho vstoupila. Eh, ona může pouze řídit elektronickou výměnu, ale nemá někdy přístup k těm konkrétním informacím. Pak jsou tady další, drobnější věci, ale obecně bych řekl, že komise eh, je potěšena zprávou a těmi pozměňovacími návrhy, kterou tady předložila paní Alvarez. Děkuji. Děkuji. Paní Alvarez, přejete si pro nás schrnout? Muchas gracias, eh, queridos colegas. Quería primero que es mi primer informe. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Eh, je to moje první zpráva a neuvědomila jsem si, že toto téma eh, si získá tak obrovskou pozornost kolegů. Eh, jsem tomu velmi ráda. Vítám účast eh, kolegů v diskusi a domnívám se, že je důležité a myslím, že se na tom shodneme, že nebudeme podkopávat suverenitu eh, členských států. V každém případě ale musíte mít dostatek informací eh, k tomu, eh, aby jste mohli vymáhat a vymáhat daně a uvalovat daně. Samozřejmě eh, k tomu je potřeba eh, dostatek informací. Eh, důležité je také mít informace o tom, co dělají daňoví poplatníci v dalších zemích, v dalších zemích EU. Nemůžeme hovořit o Singapuru, Hongkongu a Jordánsku, to není srovnatelné. Tady hovoříme o skupině států, které patří k nejrozvinutějším na světě a které se snaží připravit soubor pravidel eh, pro daňovou zprávu. Eh, pan Strejček eh, se vyjádřil tomto smyslu ehm, ehm, se slovy, že i přesto, že jde o složitou situaci, že se nacházíme v náročné situaci, krize a tak dále, neměli bychom obhajovat větší zásahy. S tím nesouhlasím. Domnívám se, že v této směrnici by bylo vhodné, abychom využili eh, právě té složité situace, protože právě v dobách eh, problémů hospodářských bychom absolutně neměli tolerovat eh, daňové úniky, protože finanční prostředky je potřeba využít na službu veřejnosti. A Nemyslím si, že toto by byl typ státních zásahů, který by nebyl obhajitelný. Navíc, pokud zvažujeme globální přístup a rozsah působnosti směrnice, eh, který je velmi široký, zazněla kritická slova komitologického postupu. A také co se týče seznamu, pokud eh, má vzniknout nějaký seznam, tak z něj může eh, něco vypadnout a samozřejmě to stojí za zvážení. Tady už zaznělo, že eh, tato směrnice nikomu neprospěje. S tím nesouhlasím. Já jsem přesvědčena, že prospěje všem daňovým poplatníkům, eh, kteří řádně platí daně. Protože pokud členské státy dostanou informace o daňových poplatnících, eh, je nijak nepoškodí samozřejmě. A zároveň to zdůrazní eh, těm, že, kteří eh, se vyhýbají daňové povinnosti, že eh, se nemohou, nem, nesmějí snažit obcházet zákon. V tomto smyslu vítám také snížení Prahu, prahové hodnoty. My se snažíme snížit byrokracii a paní Lulinkové chci říci, že toto nebude finančně nákladné protože informace lze vyměňovat eh, velmi levně a taková výměna prospěje všem občanům. Chceme zajistit, aby ti, kteří daně neplatí, je nakonec museli zaplatit. Um, Děkujeme. Zpravodaj k následující zprávě eh, nám slíbil, že nebude příliš dlouze hovořit o své zprávě, proto se nám dovolila trošku více času. A nyní se budeme věnovat bodu číslo 6. Zájemná pomoc při vymáhání pohledávek vyplývajících zdaní, celních pladeb a jiných opatření. Budeme se věnovat projednávání návrhu této zprávy kolegy Stolojana. Dávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Budu opravdu velice stručný. Rád bych řekl následující věc, tento návrh. Směrnice se snaží o zlepšení efektivity, účinnosti při vymáhání pohledávek, vyplývajících zdaní, celních pladeb a jiných opatření. Myslím si, že je to velice důležitá směrnice, protože účinnost je v současné době velice nízká. Došlo k výměně názorů ohledně tohoto návrhu zprávy a já jsem se při této výměně názoru zmínil o jednom z hlavních bodů. Já už jsem se o tomto bodě zmínil i u předchozího bodu. To znamená, to povolení přítomnosti daňových úředníků jiného členského státu na území dalšího členského státu. To znamená, že toto povolení přítomnosti těchto úředníků je povinné. Ovšem, v rámci návrhu této směrnice se o této možnosti hovoří pouze za předpokladu, že se na tom dohodnou obě dvě strany. To znamená, pokud se domluví obě dvě strany a pokud jsou splněny určité podmínky přítomnosti finančního úředníka jednoho členského státu, aby teda byl přítomen v nějakém finančním, na finančním úřadu nebo daňovém úřadu jiného státu. To znamená, že na základě této směrnice to musí vyplývat ze vzájemné dohody těchto dvou členských států. Paní předsedkyně, já mám k návrhu jeden pozměňovací, k tomuto návrhu jeden pozměňovací návrh. Hovořím zde o objasně následující situace. Pokud eh, se přikládají nějaké dokumenty, dokumenty, které se dotýkají toho hlavního, hlavního dokumentu, který by měl uh, zajistit vymáhání, takže by v takovém případě měly být k dispozici nebo mohly být k dispozici certifikované nebo ověřené kopie těchto dokumentů. Děkujeme, říká pan předseda, a poprosíme stínové zpravodaje. Pan Van Gogh bude prvním. Okay. Oui. Euh, eh, protože jsem stínovým zpravodajem pro eh, skupinu socialistů, tak mám několik připomínek. Vážení, vážení kolegové, jak jsem řekl již u první výměny názorů, tak tady v textu eh, byly zdůrazněny ty hlavní slavosti slabé stránky. Naše skupina i já jsme poněkud zklamáni s tím, že ta zpráva, která je nám předkládána, je tak krátká. Myslíme si, že bychom chtěli předložit některé pozměňovací návrhy, které se týkají lhůt, Prahů a potom také povinností eh, pro členské státy, eh, které dostanou požadavek o spolupráci eh, právě v těch oblastí, v oblasti daní. Myslím si, že se to bude líbit paní Lulink. Doufám, že se nám podaří nalézt dobrý kompromis a že eh, to vlastně vylepší ten text, tak eh, protože je tady vlastně doba, eh, kdy je potřeba mít co nejvíce daňových příjmů a my doufáme, že daňové orgány si prosadí dodržování těch daňových povinností. Děkujeme. Děkujeme. Chtěl by se někdo za ALDE přihlásit o slovo? Ashley Fox? Ne? Pan Jürgen Klut? Chcete se k tomu vyjádřit? Pani Kiery? Děkuji. Musím říci, že v zásadě s tímto návrhem souhlasím a chtěla bych upozornit na jednu věc. V této souvislosti také předložím pozměňovací návrh. Je důležité, abychom měli studii o prováděcích ustanoveních v oblasti daňového práva. A je také potřeba, abychom se zamysleli nad tím, jaké možnosti jsou v 27 členských státech, pokud jde o rejstříky nemovitostí, jaké databáze v členských státech v, těch, v tomto ohledu existují, jaké možnosti uh, uplatňovat různé nároky tady jsou, jaké lhuty uh, Tedy bylo by opravdu dobré, abychom tady měli srovnávací studii. To by bez pochyby bylo velice prospěšné pro všechny protože tímto způsobem by bylo možné vyměnit si informace o osvědčených postupech, co kde dobře funguje, co nefunguje. V každém případě by to bylo prospěšné. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit komise? Vážená paní předsedající, ne, nechceme se, pouze pokud jde o všechny tyto informace, pokud jde o příspěvky na sociální zajištění, to jsme stáhli na základě návrhu rady, právě proto, že když jsme předložili tento návrh, tak to nařízení, které bylo předloženo našimi kolegy z EMPL, ještě nebylo přijeto, přijato, ovšem eh, bude přijato k 1. 5. 2010. To znamená, že by zde bylo takové dvojí využívání, to znamená v rámci této směrnice zároveň nařízení, které bylo přijato právě proto. Tato otázka už není otázkou a k ostatním věcem nemám komentář. Děkuji vám. Děkujeme, pan zpravodaj. Rád bych poděkoval. Vážená paní předsedající, rád bych poděkoval všem kolegům za jejich návrhy, připomínky. Zároveň bych připomněl lhůtu pro pozměňovací návrhy, myslím, že je to 10.12. Ano. Dobře, říká paní předsedající, myslím, že se nám povedlo dokonce skončit s touto zprávou 10 minut dříve, než jsme plánovali. Zpravodajka k dalšímu, zpravodaj k dalšímu bodu zatím se není. My doufáme, že Jean-Paul dorazí, takže budeme pokračovat poté. No. okay, can everybody start to sit down, please? Thank you. If we, if we calm ourselves down um, for what, a, what, what, what might be another sparkling session, for all we know. Um... Děkujeme, můžeme se připravit na další velmi zajímavé zasedání. It's all right. We're, we're just, we're just, if everybody would take their seats. Poprosíme, aby všichni zaujali svá místa. The, um, point... Nyní nás čeká bod 7 na pořadí jedna, pořadu jednání, tedy směrnice o eh, správcích alternativních investičních fondů. Máme tady také zpravodaje. Žánu Paulovi předám slovo, aby uvedl zprávu. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Tato zpráva, jak se zdá, je velice očekávaná a dosud eh, velice eh, vyvolala pestrou diskuzi a takže já bych v tuto chvíli eh, vás nechtěl uklidnit eh, v tom smyslu, eh, že to je tedy tento můj návrh a že je potřeba tady ponechat si tu směrnici a její rozsah působnosti a že dokonce v některých ohledech by ta pravidla komise měla být zpřísněna nebo posílena. Tak jak už jsem to říkal dříve, tato zpráva představuje určitý základ pro naši práci a není to samozřejmě dokonalý dokument, ani formálně, ani obsahem a samozřejmě je zde velký prostor pro naši diskuzi. Nechtěl bych tady vstupovat do všech podrobností, eh, aby se ta diskuze držela spíše takových těch hlavních témat eh, té směrnice, a já si myslím, že až se domluvíme na těch hlavních osách, eh, na tom, co má být především změněno, tak potom se můžeme pustit do těch podrobností. Takže, vážení kolegové, tady bychom vám opravdu chtěli dát velký prostor pro vaše návrhy. Budeme o tom diskutovat a já doufám, že to potom umožní eh, dále propracovat tento návrh předtím, než se pustíme do jednání s radou. Hlavní prvky této směrnice, jak jsem říkal, rozsah působnosti zůstane tak, jak to bylo naplánováno, to znamená všechno eh, s výjimkou USIS. Dokonce jsem tam eh, odstranil nějaké výjimky a dokonce jsem odstranil i ten práh proč? Já si myslím, že vždy, když tady máme určité Prahy, tak tam jsou potom prahové efekty a to znamená, že právníci a finančníci mají nejrůznější kreativní nápady, jak obejít ta pravidla, která souvisí s těmi Prahy. A z toho důvodu já odstraňuji eh, ty Prahy a navrhuji princip proporcionality tady obzvláště zohlednit, tak aby i malé společnosti um, tady byly opravdu, aby byla zohledněna ta jejich velikost a, a aby e, tam nebylo příliš, příliš pravidel, která, které by museli dodržovat. Potom otázka třetích zemí. Já bych chtěl začít touto otázkou, protože je podle mě velice důležitá a jde o to, jak to vypadá s fondy, které jsou mimo EU nebo jejich správci jsou mimo EU. Já se tady nebudu pouštět do podrobností, ale řekl bych, že je tady jedna základní myšlenka, velice jednoduchá, a to, že Evropská unie nemá být pevností a nestará se o to, co se děje kolem. Ovšem, není to tak, že Evropa by měla být, nebo Evropa by neměla být ani eh, jakýmsi průchozím místem, kde by vlastně všechna ta pravidla, která jsou přijata, nebyla platná v podstatě, protože by se to tady otevíralo nejrůznějším správcům fondů, kteří by vlastně nebyli regulováni. Takže já teď navrhu, abychom postupovali tak, jak je to u bank, aby eh, tady eh, to platilo pro správce, které mají povolení v jednom z členských států a eh, jinak aby tady bylo soukromé financování, aspoň na nějakou přechodnou hůtu, tak aby zkrátka to tady bylo dobře zajištěno. Říkám na přechodné období, protože samozřejmě ideální by bylo, kdybychom měli také harmonizovanou eh, legislativu v této oblasti, ale obávám se, že v této situaci tato myšlenka té harmonizace, eh, toho uznávání, ta ekvivalence a tak dále, podle mě je to všechno příliš nerealistické a není možné to okamžitě přijmout. Z toho důvodu navrhuji, abychom tam ponechali to soukromé financování, investování a měli bychom otevřít možnost nějakého budoucího vylepšení té směrnice. Potom otázka depozitáře. Odpovědnost depozitářů za některé to je velice důležitá věc. Samozřejmě je tady stále více zájemců o depozitáře. Eh, nebo pardon, je jich stále méně, protože tady je veliká odpovědnost a eh, příjmy se stenčují. Takže tady je potřeba to dobře vymezit, tak aby byla jasná zodpovědnost a aby depozitář byl schopen provádět kontroly, které eh, budou odpovídat té jeho odpovědnosti. Já si myslím, že není eh, pouze možné někomu stanovit eh, odpovědnost na základě toho, že to je úvěry, eh, úvěrový institut. To by nebylo dobré. Pákový efekt. To je důležitá věc a já si myslím, že to můžeme řešit dvojím způsobem. Jednak v rámci řízení fondů uvnitř bank, protože tady je možné tento efekt eh, mít pouze bankovními půjčkami a tím pádem tady potom eh, platí obezřetnostní pravidla bank a jenom díky tomu je potom možné uplatnit ten pákový efekt. Ale já si myslím, že tady nejsou žádná magická čísla, které by řekl, ano, co to je eh, pákový efekt 2, 3, 4, 5 a já se také nevěřím tomu návrhu komise, kde je řečeno, že by se to nějakým způsobem změnilo, když ta situace začne být nebezpečná. Já si myslím, že ten zásah by přišel příliš pozdě, takže by to k ničemu nevedlo. Navrhuji tedy pragmatické řešení, podle kterého dozorce a já jsem se tady snažil vcítit do té nové architektury eh, evropské legislatury legislativy, kde se vlastně na tom teprve pracuje. Podle mého názoru tedy tento pákový efekt má být pod velkým dohledem, a to především ve dvou stádiích. Když správce fondu předává informace regulačnímu orgánu, tak by měl uvádět, jakým způsobem eh, chce uplatňovat politiku, pokud jde o uplatňování toho pákového efektu. A regulátor by potom posoudil, jestli ta politika jeho je riskantní nebo ne. Za druhé, eh, v průběhu života toho fondu by dozorce nebo dohled měl mít možnost ověřit, jestli eh, ta politika, kterou správce oznámil, se opravdu uplatňuje. A pokud ne, tak by potom byl eh, ten správce vyzván, aby se držel toho, co slíbil, a nebo, kdyby ta situace byla vážná, vydat prostě nějaké varování Samozřejmě, že ve výjimečných případech by tady byla um, určitá možnost, buď pro komisi nebo pro dohledný orgán, aby um, byl ten pákový efekt autoritativně omezen. Jinak navrhuji uh, zmírnit ten systém oceňovatele. Um, měl by být nezávislý, navrhovala komise. Já si myslím, že uh, je potřeba to dobře prověřit. Eh, depozitář nebo ta správní společnost, eh, podle mě toto mohou dobře oceňovat. Takže by to mělo být nezávis, no, dobrovolné. Ten, kdo by chtěl mít eh, toho ocenitele, tak ano, ale jinak tady je potřeba mít taková opatření, která by zabránila konfliktu zájmu, střetu zájmu. Potom otázka odměňování vedení. V tuto chvíli navrhuji, aby se to spojilo s pravidly, eh, která jsou přijímána pro odměňování úvěrových institutů. Pokud jde eh, o eh, spekulační prodeje, tak tam to musí být možné v určitých podmínkách a mělo by se tedy zabránit systémovému riziku. Pokud jde o investiční kapitál, já si myslím, že směrnice, eh, která představuje určitý ucelený balíček opatření, je v té to věci nedostatečná. Je potřeba zohlednit specifičnost investičního kapitálu tak, aby se omezila ta formální pravidla eh, tam, kde to není potřeba a kde není to riziko prokázané. Eh, investiční kapitál, ano, tam jde opravdu o dlouhodobé závazky, kde vlastně je takový způsob zprávy, kde není možné každoročně eh, to oceňovat, ale je potřeba, aby tady to odměňování lepší eh, vyplývalo vlastně ze samotného trhu. Eh, takže pokud jde o ten investiční kapitál, tímto způsobem bychom měli omezit eh, maximálně ta formální pravidla. Pokud jde o pravomoci členských států, tak tady je potřeba to kombinovat v rámci té nové architektury ta, ty pravomoce toho původního státu, domovského státu a toho druhého státu. A je potřeba to zjednodušit v rámci toho evropského pasu. Potom je tady otázka interakce s ostatními texty, eh, směrnice eh, MIFID, eh, UCIC, e ECRD a ostatní. Já jsem se snažil tady zmiňovat nebo používat pojmy těchto směrnic pokaždé, když se řešila stejná otázka, tak aby se zabránilo tomu, že by si to právníci vykládali eh, nějakým odlišným způsobem, protože právníci neustále pátrají v textech potom, kde v jednom textu se to označilo jinak a v druhém zase jinak a proč tomu tak asi bylo. Takže to by vytvořilo právní nejistotu. Takže pokaždé, když to bylo možné, tak jsme se snažili tam opravdu používat ty stejné pojmy nebo převzít to ustanovení a e, nakonec, a potom můžou kolegové reagovat, konstatujeme, že návrhy, které se týkají depozitáře v mé zprávě, jsou vlastně silnější, posílené e, než ty, e, které se týkají SKIPCP. Takže je tady, říkají mi, že to je určitý paradox, ale podle mě je to jednoduché. Když byla vytvářena směrnice o SKIPCP, tak ještě nenastala krize. Od té doby se ovšem krize objevila a my se snažíme poučit z té krize a z těchto důvodů já navrhuji, aby pokud jde o depozitář, ustanovení této směrnice mohla být rozšířena také na depozitáře podle směrnice o SKIPCP. Já si myslím, že právně to možné je. Závěrem bych tedy řekl, a já jsem tady viděl určitý komentář ve francouzském tisku, eh, že vlastně tady děláme mnoho hluku pro nic, mnoho povyku pro nic, ale já nevím, já si myslím, že tady jde o hodně. A myslím si, že je potřeba, abychom byli dostatečně pragmatičtí, abychom opravdu zohlednili eh, ekonomicky užitečné aspekty pro toto odvětví my opravdu eh, musíme potírat to, co je opravdu čistá spekulace, ale pokaždé, když je to ekonomicky užitečné, tak tomu nesmíme bránit, nesmíme eh, uvalovat eh, nebo nesmíme Eh, stěžovat hospodářství v Evropské unii. Ale musíme být vdělí. Ti, kteří si myslí, že krize pominula a že banky jsou opět v dobrém stavu, protože zase mají eh, velké bonusy, tak já bych na to namítl, že stávající situace v Dubaji nám ukazuje, že nic není zcela jisté a že regulace, i když je to možná jiná oblast, je nutná. Samozřejmě jsou zvláštní případy, kde je potřeba, abychom se nad tím pečlivě zamysleli. Mám na mysli například society Felding, nebo potom eh, ty případy v Německu, v Belgii. Já si myslím, že tady je opravdu mít opravdu velmi přesný vymezený přístup tak, abychom věděli, kde tyto zvláštní instituty nemají vstupovat do rozsahu působnosti směrnice. Závěrem bych chtěl říci, že ten princip, podle kterého žádná oblast finančních služeb ehm, nemá být neregulována, eh, to je něco, čeho bychom se měli držet a v tom smyslu bychom měli vést naše úvahy. Děkuji. Um, Děkujeme. Myslím si, že to bylo pro nás pro všechny docela vzrušující, protože jsme zapisovali všechny, kdo se přihlásili. Doufám, že jsem nezapomněla na nikoho, takže stínový zpravodaj pan Blumen, který vystoupí za pana Gebelse a po stínových zpravodajích. Zde budeme mít Vicky Ford a Astrid Lulingovou, pana Hakmarka, Hans-Peter Martin, Catherine Styler a ostatní přihlášení. Slovějska, eh, Peter Skinner, eh, Karina Weltman-Cool and was that somebody else? A nevím, ptá se paní předsedající, ano, ještě Arlen, by se chtěla přihlásit. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Vidíme ještě kolegyni, ještě se chtěl někdo přihlásit. Výborně. Takže pan Bulman. Děkuji, paní předsedkyně. Pouze to, kolik lidí se hlásí, to vlastně vyvrací to, co říkal francouzský tisk, tedy, že to je mnoho pro vykupornic protože jinak by se tady kolegové tak neangažovali do této diskuze. Takže, milý Jean-Paul, děkuji ti za předložení tohoto návrhu a um, můžu tady přednést pozici našeho stínového zpravodaje, pana Gebelse, který eh, samozřejmě to jako liberál velmi sleduje. Um, a tento týden bohužel tady není, protože je na EU AKP a tam jakožto zpravodaj zastupuje zájmy Evropského parlamentu. Jsou tady věci, které se nám vyloženě líbí na tom návrhu a tam bychom chtěli také zřetelně říci, že Jean-Paul tam opravdu zachází dále a dělá kvalifikovanější návrhy než švédské předsednictví. To například platí pro ty oblasti, kde jde o to, aby zpráva byla propojena eh, s novými strukturami evropského dohledu, kde jde o to, aby se tam vlastně vytvořilo propojení k jiným pravidlům, jako je MIFID nebo jiná. A to samozřejmě platí také pro eh, ten obsah eh, nebo to, že se vyškrtnou ty Prahy. To je podle nás přiměřené. Je důležité, aby ten evropský pasport pás, který má být vystaven, byl pouze pro ty správce, které mají své sídlo v Evropské unii, protože ono jde o to, abychom měli evropskou kvalitní síť, evropský produkt, který bude mít zaručenou kvalitu. A souhlasíme s tím stanoviskem, že eh, ty ocenitele uděláme nezávislými a že aktiva budou hodnocena nezávisle na správcích a stejně jako Jean-Paul se doníváme, že ta kompenzační, ty kompenzační režimy musíme také zohlednit. To podle našeho názoru platí samozřejmě také pro podíly na eh, ziscích, protože samozřejmě oni se snižují a proto je potřeba to zohlednit. A myslíme si ale, že by to nemělo být eh, nějak danově, daňově eh, řešeno odlišně. Pak jsou tam samozřejmě i některé věci, kde si přejeme toho více, kde bychom chtěli, aby ta pravidla zacházela dále. To se týká například pákového efektu. O pákovém efektu mluví opravdu všichni. Ovšem nemůže to být nakonec tak, že by správci sami rozhodovali o tom, eh, kde má být jejich pákový efekt omezen to není na nich, to musíme upravit my a naše skupina se k tomu bude opravdu vyjadřovat. Chceme říci něco k tomu, jak si to představujeme. Pokud jde o ty e, škodlivé e, v uvozovkách prázdné prodeje, tak to bychom chtěli omezit a chtěli bychom také e, najít nějaká pravidla pro empty voting nebo nějaké tajné prodeje to je něco, co musí být také upraveno, protože tam je opravdu velké riziko a to stejné patří také pro asset stripping. To je škodlivé pro velkou část odvětví. Pakliže nenajdeme nějaká nová přiměřená pravidla pro tuto aktivitu. Celkově musíme říci, že si myslíme, že ještě můžeme toho udělat opravdu mnoho, pokud jde o transparentnost a povinnosti zveřejňování, nebo výkaznictví, pokud jde o informace v zájmu těch dotčených podniků a těch, kdo pracují v těchto eh, institucích. A myslíme si, že nakonec bude potřeba přijmout jasnou definici, která se bude týkat minimálních požadavků pro vlastní kapitál, pro, pro fondy. Vážení kolegové, krize nás dostala do situace, kdy konečně, opravdu konečně přijdou ty návrhy zákonů, kde je to opravdu potřeba. My jako Evropský parlament si myslíme, že je to potřeba a já souhlasím s tím, co říkal Jean-Paul. Samozřejmě nechceme, aby nějaký riskantní produkt zůstal neregulován a to platí také pro pasivní stránku marketingu, nejenom pro tu aktivní. A v tomto duchu kriticky podpoříme zpravodaje a samozřejmě tam ještě eh, jako doplněk předložíme některé naše stanoviska. Děkuji. Pan Klinc. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat našemu kolegovi eh, jean paul Gozesovi, Vyslovuji mu své uznání, protože on se opravdu snažil, měl tady 100 pozměňovacích návrhů a snažil se je opravdu zapracovat do textu. Pokud jde o podniky nebo společnosti, eh, kterých se bude tato směrnice dotýkat, tak eh, tady mám určité pochybnosti. Samozřejmě pokud jde o private equity a hedge funds, tak to je dobré. To je to, na co jsme se zaměřili nejdříve a potom se k tomu nabalila celá řada dalších věcí. Um, vlastně všechno, co nejsou usage. A například eh, ty fondy, tak jak, nebo ty trusty, jak jsou uh, na, uh, kotované na londýnské burze nebo potom si specifické fondy, které jak jsou v Německu a tak dále. A ty podle mého názoru nepředstavují žádné systémové riziko. A myslím si, že už jsou dostatečně regulované, je tam dostatečný dohled a myslím si, že sem vůbec nepatří. Takže pokud jde o rozsah působnosti, je toto moje první připomínka. A jinak sdílím s tím, co říkal pan kolega Bulman, tedy to, že Jean-Paul tady ale přece jen uh, navrhl celou řadu pozitivních řešení, i když mám k tomu ještě nějaké dodatečné připomínky. E, za prvé souhlasím s tím, e, že Prahy nebo ty limitní hodnoty, to by mělo vše vypadnout, nějakých 100 milionů, nebo to je všechno číslo, které nemá žádný základ. Proč tam nemá být nějaké jiné číslo? To opravdu není nic konkrétního a proto se toho můžeme vzdát. Ale myslím si, že když se pustíme do toho principu eh, proporcionality a budeme ho chtít naplnit životem, tak opravdu to nebude jednoduché. Pokud jde o problematiku třetích zemí, a to je opravdu problematické, protože podle mého názoru bychom Evropskou unii neměli izolovat od zbytku světa. Evropa by neměla být nějakou pevností nebo vězením a proto je důležité, abychom hledali takováto řešení souhlasím s tím, že evropský pás může být udělen pouze takovému správci, který má své sídlo v Evropě a jehož fond, který spravuje, má také své sídlo v Evropě. Ale zároveň se donívám, že tady musíme nechat otevřenou možnost pro evropské investory, aby investovali i mimo Evropskou unii, a tady mám určitý problém, protože ty žádné pole říká, že to sice půjde na základě těch existujících režimů, to znamená na základě 27 různých režimů a s tím bych zatím ještě souhlasil, ovšem pouze za předpokladu, že každá z těchto 27 členských zemí bude mít dohodu s tou zemí, eh, kde má ten fond domicil. Eh, je, aby tam byla zkrátka ta výměna těch informací a aby tam byl stejný dohled a tak dále. A já si myslím, že to by bylo velice, velice komplikované a vedlo by to k tomu, že um, nějaký stát eh, USA nebo jiný stát by zkrátka musel toto vést se 27 členskými zeměmi a dokládat to 27 členským státům. A jestli je to možné, jestli je to reálné, tak o tom mám své pochybnosti. Uh, Potom ta další věc, ehm, tam Jean-Paul poukázal na to, že to není zcela eh, oddělené od řešení depozitářů. Ehm, a je tady potřeba vyřešit eh, tu souvislost s investičními, s většími investičními fondy. A já si myslím, že tady bychom opravdu měli vyčkat na návrh komise, Komise na tom teď pracuje a vlastně se opírá o e, průzkum nebo o studii CISA a já si myslím, že ten výsledek by měl být logický. Požadavky na nepozitní banku, e, která v této souvislosti pracuje s e, AIF a pracuje pro ty investory, tak tam ty požadavky nemohou být vyšší, než eh, máme pro ty jiné instituce. Takže maximálně by to mělo být stejné, anebo dokonce eh, přísnější u Juzic a u alternativních investic eh, méně přísné. Pokud jde o nezávislého ocenitele, tak eh, tam nemám nic proti tomu, abychom řekli ano, to může každý rozhodnout sám, jestli bude mít nezávislého oceňovatele nebo ne, nebo jak to bude. Eh, to by mi nevadilo. Ale já jsem vlastně proti proti zřízení nezávislého oceňovatele, protože ten nezávislý oceňovatel, to je, to jsou jako ty eh, zmiňované agentury, vytvořila by se situace oligopolu a byly by tam další náklady, takže já jsem proti tomu. Ale teď jedna velmi důležitá věc. Protože s konečnou platností si musíme položit otázku, pokud zavádíme takovou směrnici, tak co tím chceme dosáhnout. Musíme totiž dospět k přesvědčení, že když zavedeme tuto směrnici, tak se nám podaří něco změnit. Dosud se nám tu a tam podařilo dosáhnout určitého zlepšení, ale nic zásadního. Všechny ty zmíněné společnosti, private equity, eh, hedge funds, tak ty by v podstatě mohly fungovat dál tak jako dosud. A tuto praxi můžeme změnit pouze v případě, když eh, se pustíme do těch finančních pák. A musíme si uh, říci, jak vlastně přistupujeme k minimálnímu základnímu kapitálu. To je nějaký fond, který mobilizuje mnoho eh, stovek milionů, tak tam ty čísla, která jsou navrhovaná, jsou minimální. Takže já bych řekl, když nějaký fond, například hedge fond, patří k nějaké bance, tak musí podléhat eh, stejným kapitálovým požadavkům jako banka. Pokud ho banka financuje, tak potom to financování, eh, které banka poskytuje, musí být nastaveno tak, že to riziko eh, bude adekvátně pokryto. To znamená, na tom úroku, na té úrokové míře, musím zjistit, že to je hodně riskantní třeba. Hm. A musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem eh, mm, omezíme ten pákový efekt. A já si myslím, že tady je Jean-Paul příliš důvěryhodný. Tady nemá, není možné dát to do odpovědnosti jednoho správce. Takový správec je ochotný třeba jít na číslo 40-50, takže já si myslím, že tady musíme být opravdu obecná pravidla a je potřeba, aby tady opravdu nad tím byl patřičný dohled. Ještě dvě věci. V tomto případě mám stejný názor jako Udo. Pokud měli bychom zakázat aspoň eh, ty úplně jasné prázdné prodeje, nějaké čistě spekulativní prodeje, těm bychom opravdu měli zabránit. Já si myslím, že kdybychom eh, to tady neupravili, tak to by opravdu bylo jako hrát ruletu. To by bylo na úkor těch, kteří jsou běžnými investory a jejich akcie by se najednou začaly vyvíjet nějakým směrem, který vůbec není přípustný. Takže naked short sale, sale nepřipadá vůbec v, případu, v úvahu. A potom tady bod, bod, bod číslo 13. E, toto, co tady předkládáme, nesmí být v rozporu s jinými texty. Musí to být v souladu s MIFID, USITS a to je potřeba dodržet a jinak budu spokojený. Děkuji. Uh, Děkujeme. Pan Kamal. Děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedající. Já rád bych poděkoval zpravodaji. Začal bych tím, že bych poděkoval panu Gozesovi za jeho práci, kterou odvedl. Opravdu velice otevřeně postupoval, pozorně poslouchal, skutečně je to člověk, který naslouchal, řekl, budu naslouchat, naslouchat, napíšu, napsal. No a já teda doufám, že dalším krokem bude dáno přímo některé z vašich návrhů. Uvidíme. Ano, vidí, že existuje svět i na, mimo Evropskou unii, to je velice důležité. Mnoho, kdo jsme si přečetli ten první návrh směrnice, to znamená od komise, měli jsme obavy, že na to zapomněli, že existuje svět i mimo EU a zároveň si zpravodaj uvědomuje stávajících praktik, hovoří o brokerech a tak dále. To si myslím, že je velice dobré, že si uvědomuje, že tyto stávající praktiky existují. Pokud jde o náš celkový přístup a já myslím nejenom z naší skupiny ECR, ale i ostatní skupiny, jaký to bude mít dopad na mm, úspory, na pracující, na penze, na mm, fondy, jakým způsobem mm, to bude mít dopad na další rozvoj, jakým způsobem bychom mohli zabránit rizikům, nepřiměřeným rizikům, jak na to reagovat a tak dále, abychom se měli určitý rámec, určitou jistotu pro operátory, pro provozovatele, ať už se nám to líbí či nelíbí, to, co ty instituce produkují, záleží na tom, abyste zde byla určitá jistota. Čili měli bychom se věnovat těmto záležitostem, měli bychom to řešit na nejprve mm, návrhy, které sám vítám, například to, že hovoří o tom systému um, investic. Um, já tím sdílím jeho obavy. Hovoří o tom, že možná to bude systém, který bude příliš komplikovaný, možná je to jedna z věcí, které bychom se mohli my ještě stínový zpravodajové společně s ostatními členy našeho výboru věnovat. To znamená, když budeme hovořit o těch národních um, privátních investicích, aby to byla praxe, která může pokračovat, která by nebyla příliš komplikovaná. Je velice důležité pro evropské investory, aby mohli pokračovat v investicích do těchto fondů, penzijních fondů, aby opravdu mohli v těch těchto aktivitách pokračovat, ale tyto fondy zároveň, které jsou zapojeny do různých rozvojových projektů mimo území Evropské unie, aby mohly pokračovat. To znamená investice do rozvojových projektů mimo území Evropské unie. Tomu nechceme samozřejmě bránit. Zároveň jsem rád, že se snaží, aby tato směrnice byla konzistentná. To je nesmírně důležité. Důležité slovo, aby to bylo konzistentní s ostatními směrnicemi, jinými texty, tím, co očekáváme v této oblasti. A zároveň, pokud jde o hodnocení, oceňování, oceňovatele a tak dále, co je rozumné, nerozumné, jakým způsobem by mělo mm, docházet k tomuto oceňování, nebo pokud jde o to, jakým způsobem se tomu budou věnovat jednotlivé členské státy, tomuto oceňování. A zároveň, pokud je o obavy, dovolte několik slov ještě k této oblasti. Myslím si, že když se podíváme například na rozvojovou záležitost, ty fondy, které jsou mimo území EU, musíme mm, zajistit, aby tyto fondy, aby do nich mohly evropští investoři investovat nadále. Nejde pouze o pomoc, abychom pomohli těmto chudým zemím a dostali je z chudoby, ale abychom podpořili investice do těchto zemí a většina investic přichází ze strany fondů, finančních fondů a proto bychom tom měli pokračovat například Kajmanské ostrovy. My jsme už o tom hovořili, je to v podstatě téměř jediná země v tomto regionu, která se snaží, aby se dostala z chudoby ne obvyklými, e, obvyklým způsobem, pokud jde o zemědělství a průmysl a poté služby. Ne, oni se e, rozhodli, že to přeskočí všechno a dostanou se spíše do oblasti finančních služeb. To znamená, že pokud že musíme zajistit to, aby fondy, pokud tam budou fungovat, aby opravdu měly určité jistoty, aby mm, jejich orgány zajištěly, abychom si mm, vyměňovali informace, aby, řekněme, se vyhnuli určitým problémům. Já nehovořím o tom, že byste neměli platit určitá pravidla, ale aby se byla určitá jistota pro regulátory, pro jejich orgány, aby pochopili standardy, normy, které musí plnit, pokud jim dovolíme, nebo pokud budeme chtít dovolit, aby evropské fondy fungovaly na těchto ostrovech například. Další věc pokud jde o depozitáře a ochranu investic, myslím si, že zde bychom rovněž měli postupovat konsistentně. Všichni jsme si vědomí toho, že se musíme poučit z bývalých našich chyb to znamená, že není dobré, abychom zde měli nějakou m, mm, přílišnou regulaci, která nevíme v potaz historický rozvoj, to, k čemu došlo. Jedna věc, která mi zde chybí, a vím, že socialisté do určité míry rovněž už o tom hovořili, to znamená otázka rizik. Myslím si, že bychom se měli podívat na oblast selhání některých mm, z těch subjektů, mm, které jsme zaznamenali, například Lehman Brothers. Nesmíme zapomínat na to, že oni využili eh, interskupinové depozitáře. To znamená, že pokud chceme postupovat eh, konzistentně, tak bychom měli opravdu vyšetřit celou záležitost. Umožníme, aby jsme pokračovali v této praxi, aby bankovní skupiny mohly využívat jejich vlastní meziskupinové depozitáře. Já zde nemám nějaké zázračné řešení k dispozici, ale je to otázka, která vyvolává obavy. Je to rovněž jedna z záležitostí, která přispěla k jejich, k jejich pádu protože ano, občas se hovoří o tom, že někdy musíme počkat 10 let v těchto investicích a tak dále. To znamená, že konsistentní přístup je nesmírně důležitý. Musíme reagovat na tuto problematiku. Hovořím to pouze, zmiňuji se o tom jakožto o možné, možném bodu do diskuse. Ovšem, obecně bych chtěl říci, že zpravodaji děkuji a těším se na další spolupráci se zpravodajem i se stínovým zpravodaji při nalezení konečného řešení. Děkujeme, Pascal Kamper. Rovněž bych rád poděkoval, poděkoval podobně jako kolego, eh, ostatní kolegové zpravodaji za úžasnou práci, velice zajímavou práci, opravdu velice otevřeným způsobem spolupracoval se stínovými zpravodaji. Já asi vás nepřekvapí, že budu vystupovat proti mému konzervativnímu kolegovi britskému především pokud jde o spekulativní fondy. Já skutečně si nemyslím, že by to byl nástroj boje proti chudobě. To je opravdu velice nový argument, to nevím, zda s tím mohu souhlasit. Ovšem, tři pozitivní záležitosti z této zprávy vyhrát vystihl, především teda pokud jde o ten návrh komise. My zelení podporujeme tyto tři body. To znamená první, jak už se o tom zmínil pan Volov Klinc, to, že budeme mít integrovaný přístup, pokud jde o mm, ty prahové hodnoty a proporcionalitu. Dále je to otázka odměňování, tam v tomto textu neexistovaly některé záležitosti, neměli jsme harmonogram ještě k dispozici, protože mm, v tom období prvního návrhu komise to ještě nebylo k dispozici, proto bychom měli zaintegrovat tuto otázku do celého textu. A třetí záležitost je se nebo oblast regulace spekulativních fondů. Jak víme, tak v prvním návrhu komise jsme se tomu ještě nevěnovali. Čili jsou zde tři věci nebo několik věcí, eh, se kterými nesouhlasím, nebo záležitosti, které mm, představují nebo z našeho hlediska znamenají, že ta zpráva není úplně vyvážená. My, se, my si myslíme, nebo si vysvětlujeme tuto zprávu trochu jiným způsobem než pan Klinc. jako kdybychom bránili investorům, evropským investorům, investovat do fondů, které jsou mimo Evropskou unii, to znamená, že z Evropy by se stala nějaká údajně nebo nějaké vězení. My máme spíše pocit, že tato zpráva otvírá možnosti investicím, evropským investicím, tak aby skutečně mohli investovat do fondů, které se nachází mimo území EU, které jsou řízeny mimo EU, například je to 125, který se dotýká 35Ačka návrhu, Zde se hovoří pouze o určité podmínce nebo možnosti, která je spojená s um, investováním v rámci alternativních fondů mimo EU, že tam v podstatě se musí respektovat pouze nějaké standardy mezinárodní nebo řekněme nějaké uh, standardy mezinárodních finančních orgánů této oblasti. Možná se, možná se pleteme v tomto našem hodnocení, ovšem to znamená, jednak jsou to pravidla IOSCO a tak dále. To znamená, protože to jsou standardy IOSCO, nejsou zde žádné dohody, pokud jde o supervizora, pokud jde o aplikaci eh, těchto standardů. To znamená, že je zde určitá dohoda na papíře, ale v podstatě zde není nějaká, nějaký, nějaká dohoda o tom, jakým způsobem dojde k, ke kontrole těchto standardů nebo norm. To znamená, že jsou to pouze normy na papíře a proto supervizoři na Kajmanách mohou podepsat tyto standardy a v podstatě to nebude mít žádný dopad. Proto podle našeho názoru je to příliš otevřené. Myslím, Myslíme si, že je to příliš laxní přístup, odlišný od toho, co navrhovala komise, protože my si myslíme, že to, to minimum těch povinností zmizelo. To znamená, že vyžaduje alespoň um, určitou dohodu v oblasti um, daňové spolupráce na základě um, buď IOSCO standardů, norem, které jsou minimálně, nebo OECD. To znamená, především by tam měly být teda i tyto minimální standardy OECD aplikovány. Dále pokud je o automatickou výměnu informací. Je paradoxní, že v této oblasti můžeme pokročit, pokud je o výměnu informací v rámci EU, ovšem nejsme schopni v tom pokročit, jakmile diskutujeme se zbytkem světa. Druhý prvek, druhá záležitost, zdá se, se kterým rovněž moc nesouhlasíme, to je ta otázka pákového efektu, protože komise navrhuje možnost tak aby komise mohla kontrolovat tento pákový efekt a poté by členské státy v, ve výjimečných případech mohly ještě jít nad rámec v této oblasti, to znamená pokud jde o kontrolu tohoto pákového efektu. Možná jsme to nepochopili správně, ovšem zdá se nám, že kdyby, šlo, kdyby zmizela tato kontrola, došlo by vlastně k výměně informací mezi eh, správcem fondu a ESMou. Zdá se, že ESMA by mohla v podstatě sama určit. zda si myslí, že mm, tento pákový efekt je příliš, mm, to znamená, že, že to je až příliš a v podstatě by nemohla, nemohla reagovat, protože ano, samozřejmě, že ve výjimečných případech bychom mohli reagovat. Ovšem musí zde být určitý konsensus. To znamená, řekněme, že by museli reagovat pouze v nějakých výjimečných eh, případech. Ehm, je přece jenom, nacházíme se ještě stále v, v krizové situaci, to znamená, že si myslím, že bychom měli mít určitou možnost, buď pro ESMU nebo nějaký jiný úřad, eh, aby mohli kontrolovat tento pákový efekt. Ale kdyby došlo k nějakým výjimečným situacím, tak řekněme, že by to mohlo být, mohlo být eh, trochu, nemuselo být až tak přísné ta kontrola. Čili my se domníváme, že bychom měli spíše se přiblížit tomu návrhu komise. Myslím si, že to není příliš často, co zelení podporují návrh komise, ovšem v této oblasti bychom to chtěli udělat. Další záležitost se dotýká role úřadu ESMA. To si myslíme, že by mělo být promyšleno i vlastně v rámci celého balíku směrnic, které se dotýkají dohledu, protože když vytvoříme evropský na evropském trhu, tak si myslím, že by bylo dobré, abychom zde měli určitou certifikaci evropskou nebo jednotnou agenturu, která by mm, umožňovala těmto fondům přístup k, evropským, k evropskému mm, pasu, tak aby, řekněme, mm, nedošlo k nějaké soutěži nebo nějakému jinému vykládání mezi jednotlivými národními orgány. Pokud jde o dynamiku celého textu nebo vyváženou celého textu, to je poslední bod, my jsme to pochopili tak, že v podstatě vytvoříme dva trhy. Jeden trh, který, mm, na kterém bychom aplikovali evropský pas, byly by to fondy, které jsou eh, spravovány a které mají sídlo zde v Evropské unii, no a poté všechno ostatní to znamená národní investice, třetí eh, země, které by mohly, řekněme, uplatňovat různé postupy bez nějakých velikých eh, omezení, to znamená fondy, které se nachází v těchto třetích zemích. Pokud je o finanční toky, se budou směřovat spíše na trhy kvalitní, v úvozovkách, to znamená možnost regulace, ochrany, eh, úspor, evropský pas, nebo spíše za tyto toky finanční půjdou spíše směrem do třetích zemí nebo nějakého soukromého investování. Čili v podstatě je to taková sázka určitá loterie. Já, já nejsem proti tomu, ale myslím si, že by v textu, že v tom textu jsou v podstatě ještě věci, které vedou k určitému zamyšlení. Zda by bylo v zájmu těchto fondů využívat Evropský fond, e, Evropský pas, aby chránili teda úspory, aby chránili podnikání a tak dále. To, to skutečně záleží na tom, jaké máme cíle. Ale myslím si, že naši konzervativní kolegové z Británie by se možná mohli připojit k této analýze. Nejsem si jistý, zda E, tento, tato v podstatě nepovede k tomu, že spekulativní fondy spíše budou využívat soukromých investic, odejdou z Evropské unie, dojde k určitému dvojímu standardu, dvěma trhům. V podstatě zde budou určité prvky, které budou na jedné straně chránit investory a na druhé straně vůbec podnikání nebo biznis této oblasti. Děkujeme, pan Klut. Přejete si vystoupit? Ja, vielen Dank. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve velmi srdečně poděkovat panu předkladateli. To je vidět, že tam je mnoho práce, i když možná nemusíme souhlasit úplně se vším, ale je to opravdu velmi dobré uh, vidět, že, to je, že se pořádně zabýval tím textem. Musíme to uznat. Bohužel se jinak nemohu odříct několik připomínek. Máme skeptický postoj ke všem fondům. To je jasné, že to asi není většinový názor, ale přesto jsem to tady chtěl zmínit. Jsou i jiné možnosti, jiné cesty, jak do hospodářství eh, přivést dostatek eh, finančních prostředků, než přes eh, hedge funds Eh, protože ono to má různý vliv na pracovní trhy, na pojištění a tak dále a my si myslíme, že to není v této podobě dobré. To jsem chtěl předeslat. Já vím, že to vlastně nemůže být eh, ten hlavní předmět této diskuze, protože směrnice jako taková bude existovat, nemůžeme jí zabránit. Podle mého názoru ale musíme uvítat to, že je tady velký zájem ty věci upravit, regulovat. Když už nemůžeme zabránit tomuto trhu, tak budeme rádi, když bude do velké míry regulován. Myslím si, že zpráva eh, pana eh, se tady ukazuje velký zájem na tomto regulovat, to vítáme a pokud jde o tu prahovou hodnotu, tak eh, je dobré to vyškrtnout. Potom, pokud jde o ty pákové efekty a to, co tady k tomu zaznělo, tak to nemusím opakovat tak jak je to tady vymezeno, tak bychom s tím mohli souhlasit, i když bychom si dovedli představit i to, že tyto možnosti budou celkově zrušeny nebo zakázány. A to bez pochyby e, vyjádříme také tím, že předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Potom e, ty nekryté prodeje nebo short sales, to je něco, co bychom chtěli spíše zakázat nebo zabránit tomu a další věc je práva eh, pracovníků. Já jsem včera byl na jedné debatě eh, v souvislosti s Rakouskem a tam se o tom diskutovalo. A o právu spolurozhodování pracovníků, různých odborů a tak dále eh, v rámci podniků, kteří, které jsou dotčeny investičními nebo různými fondy. A my bychom chtěli, aby to bylo upraveno aby tady bylo upraveno, že tady bude větší míra spolurozhodování, než tomu dosud ve směrnici bylo. Myslím si, že to by zatím mělo stačit, ostatní věci tady už řečeny byly, takže to nebudu opakovat. Okay, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní se seznam řečníků rozšířil a budu muset tedy omezit čas Poprosím vás, abyste hovořili maximálně dvě minuty, tak aby eh, měli čas ještě komise a zpravodaj první. Na seznamu je Vicky Ford. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Budu velmi stručná. Je to vynikající eh, práce, nesmírně komplikovaná tematika eh, a odráží zásadní témata já to vnímám z hlediska dopadu na reálnou ekonomiku ať už z hlediska eh, například na nově se rozvíjející trhy a jejich eh, úvěrové možnosti eh, a pak na důchody. Zda by třeba dále tento systém nemohl omezit působení inovativních podniků s rizikovým kapitálem. Co se týče nově se rozvíjejících trhů, tak odpovědnost depozitáře by mohla být docela zásadní brzdou, která by bránila rozvoji investování. Proto bychom se měli vrátit k pozměňovacímu návrhu 71, protože Eh, pardon, 79, protože tady by to mohlo vytvořit zásadní problém. A pak zásadní penzijní fondy. Pokud by penzijní fondy nemohly používat alternativu, kolik z těch nákladů, jaké budou mít moje náklady návratnost, ehm, eh, hovořilo se o 15 až 20 kdybych já byla v důchodu, pak eh, si musíme uvědomit, že jde o obrovské částky peněz a proto je dobře, pokud se snažíme usnadňovat evropským investicím, investorům, aby investovali eh, do neevropských alternativních fondech IFM. Ačkoliv si nejsem jistá, zda, jak řekl pan Klimc, eh, ten režim soukromého investování, jak je v pozměňovacím návrhu 17, by to neznamenalo, že se budeme muset opět obracet na regulátora v zemi původu a ověřit, zda eh, takový eh, subjekt měl schválení. Třeba ehm, bychom se takto obraceli na amerického regulátora, eh, zjišťovali, zda to má také schválení v 27 členských státech EU. To se mi zdá poněkud krkolomné mne a nesouhlasím s tím. A pak, co se týče rizikového kapitálu, venture capital, zvláště pro ty malé fondy berete eh, jim skutečně i to minimum, eh, když ho odeberete, eh, myslím si, že je to v pořádku. A pak záležitost depozitáře. Vzhledem k tomu, že potenciálně je depozitářů velmi málo, mohli bychom vytvářet systémové riziko, kdybychom je limitovali. Eh, potenciálně eh, vždycky říkáme samozřejmě, že depozitář musí být ve stejném členském státě jako fond a musíme ověřit, zda to funguje v praxi. Musíme se zeptat zástupců průmyslu. A eh, ještě mám jednu obavu, co se týče ESMI, Evropského orgánu pro cené papíry a trhy. Náš přístup k orgánu ESMA zatím ještě nebyly záležitosti dohledu zcela Eh, dopracovány. Podle mého názoru orgán CSR zaměstnává 30 lidí a výsledný orgán bude mít 80 eh, lidí, zatímco FSA má 3 tisíce zaměstnanců a přesto ani FSA nezvládla všechno správně. Otázka tedy zní, zda ten nově utvořený orgán ESMA eh, bude mít dostatek odborníků, kteří by zajišťovali ten pákový efekt. Eh, kte- eh, neměli bychom se obrátit na vnitrostátní orgány, aby ty jednotlivé problémy řešili. Děkuji. Dále Astrid Luling. Ah, bon. Ah, bon. Bon. Je commence parce qu'il veut que les remerciements soient. Um. Já chci, aby byly přeloženy i ta slova poděkování. Já opravdu děkuji za otevřený přístup k tomu návrhu. Ten návrh představuje dobrý pracovní základ, protože tam není příliš eh, nějaký eh, vyostřený názor. Snaha je zde patrná o rovnováhu, takže myslím si, že velká většina to bude moci podpořit. Já jsem si přečetla tu část, především tu francouzskou, s velkou pozorností. A já tady vidím, že jsou tady přesná ustanovení a mm, samozřejmě není možné odmítnout veškerou regulaci v této oblasti. Tu fázi už jsme překonali. Je to dobrá základna pro naši práci a ty jsi dobrý vyjednávatel, takže já si myslím, že nám nedáš moc velký prostor, tak abychom eh, nemohli prosadit různé kompromisy. Ty už si to vlastně i prozradil v tvém úvodu. Takže já jsem v podstatě spokojená s tím, že si chtěl zohlednit specifika sektoru e, rizikových kapitálů. Já si myslím, že to je velice oprávněné. E, že je potřeba ty podrobnosti ještě zanalizovat, ale myslím si, že je to krok správným směrem, pokud jde o fondy z třetích zemí. To bude podle mého názoru nejkontroverznější a nejkomplikovanější otázka a já bych byla ráda, aby ty věci byly vyjasněny. Ustanovení o fondech z třetích zemí a jejich šíření v Evropské unii. Tyto věci mi nejsou úplně jasné a podle návrhu Eh, zprávy by tyto fondy se mohly přímo šířit do Evropské unie prostřednictvím eh, národních soukromých režimů, aniž by byly dotrženy minimální požadavky směrnice a to by eh, byl problém narušení soutěže, protože na trhu stejného státu budou soutěžit dva různé fondy. Na jedné straně by to byl fond z toho dotčeného členského státu eh, a potom tedy i jiné fondy, které mají pasport a musí dodržovat eh, směrnici a potom tam bude na druhé straně další fond, který nebude muset respektovat směrnici a bude mít tedy eh, konkurenční výhodu. A tady si myslím, že to musíme změnit tak, abychom tady měli opravdu rovné podmínky a to stejné platí také pro hodnocení aktiv. Pozměňovací návrh 62 eh, hovoří o tom, eh, že depozitář tady bude také hodnotit ten fond stejně tak jako i eh, inventární hodnotu. A my si klademe otázku, jak je smysl a cíl takového pozměňovacího návrhu případě problémů je jasné, že pouze jedna jednotka bude zodpovědná za tyto dva aspekty, tedy e, to, že by ta správní společnost e, tady měla také nějakou spoluzodpovědnost, tak to by zkomplikovalo e, celý ten proces pro investora, pokud investor bude chtít tady si prosadit svá práva. Takže já si myslím, že to jsou všechny mé připomínky. Myslím si, že pan zpravodaj v příštích týdnech na tom bude muset ještě intenzivně pracovat. A já si myslím, že tento text eh, bez pochyby neodejde z tohoto výboru tak, jak je teď. Děkuji. Um, Děkuji. Budeme si muset trošku pospíšit. Děkuji vám za tato slova, ještě než jste mi dala slovo. V každém případě chci poblahopřát zpravodaji za eh, skvělou eh, práci, která zdůraznila několik záležitostí. Já se domnívám, že právě díky pragmatickému přístupu zpravodaje, tedy zvýraznění těch důležitých věcí, nám to pomůže při přístupu k tomuto tématu. Já si myslím, že právě v hospodářské krize jsme viděli nedostatek transparentnosti a nedostatek regulace, což bylo více-méně konzistentní s tím, jak se finanční trhy za posledních 20 let rozvíjely. To byly ty zásadní eh, nedostatky. A Myslím si, že dnes bychom měli vytvořit stabilitu na finančních trzích a současně nabízet stabilitu v dlouhodobém hospodářském vývoji. Eh, dnes tady padla otázka, kam jdou investice. Naším hlavním cílem je, aby se do budoucna objevilo více investic, více inovací. Eh, to je dynamika trhu, kterou podporujeme, stejně tak jako zajišťování stability eh, a co se týče rozsahu působnosti, měli bychom diskutovat o tom, v čem se lišíme mezi jednotlivými druhy společností. Nechci, aby se tam prostě objevily e, pouze takzvané průmyslové investiční e, firmy jako Ericsson nebo Siemens, aby byly vnímány jako investiční subjekty. A proto se chci pana zpravodaje zeptat, e, Eh, zda eh, tedy máme rozšířit působení do těchto společností, zda by třeba firmy kotované na burze eh, neměly mít jasná pravidla co do zveřejňování a transparentnosti a zda bychom je pak, když už jsou kotovány, měli i nadále brát jako alternativní investiční fondy. A tady byla zmínka také o třetích zemích Evropská unie nemá co získat, kdyby se chtěla vyčlenit z té části světa, kde jsou nejdynamičtější finanční trhy. A třetí záležitost. A už se blížím ke konci, opravdu. Třetí eh, rozdíl mezi eh, privátní investicí a eh, hedge fondy. Uvědomme si, že máme někde rizikové investiční fondy, někde a někde méně a já bych rád, aby byla odpovídající legislativa v těch státech, kde je rizikový kapitálový trh. Tam bych rád viděl změny. Děkuji. Paní předsedající Hans-Peter Martin. Děkuji, paní předsedkyně, já vám pomůžu ušetřit trochu času. Mnohé už řekli předřečníci a já už vlastně mám jenom jedinou prosbu na pana zpravodaje. Vy jste sám uvedl, a přečetli jsme si to i v nejrůznějších tiskových zprávách, kolik eh, lidí vás kontaktovalo, kdo se snažil vás ovlivnit a možná, že byste nám mohl dát určité informace o tom, kolik lidí se na vás obrátilo, kdo vám napsal a jaký je podíl těch, kteří mají své hlavní sídlo v Londýně. A pokud na to budete chtít odpovědět, tak nám také řekněte, jak se to promítlo do vaší práce, tedy jaké ty argumenty, které vám zvenku kdo uh, zmínil, jste do toho zapracoval. Děkuji. Děkuji, Katrin Styler, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. A děkuji také panu zpravodaji. Myslím, že informace, které jste poskytl, vyplývají z vaší pilné práce a proto bychom měli váš návrh podpořit, ač není úplně dokonalý, eh, ale stejně jako moji kolegové eh, se zaměřujete na eh, otázky, které vidím jako problematické. Zmíněna tady byla otázka podhodnoceného prodeje short selling. Ehm, já si myslím, že ten zjevný spekulativní prodej v tomto smyslu eh, by ehm, měl být v tomto smyslu vysvětlen. A také ohodnocení manažerů, jak říká Arlene McCarthy, já si myslím, i tady bychom si žádali určitou konzistentnost, a také e, oceňuji, že zmiňujete bod 13 vysvětlujícího prohlášení, e, co se týče interakce a konzistentnosti s dalšími texty. Ehm, a pak tady zněla otázka investičních trustů. Ehm, já si myslím, že tam ten text není úplně správný a pan Klinc hovořil také o výjimkách pro investiční trusty zvláště v souvislosti s bodem 13 vysvětlujícího prohlášení konzistentnosti, eh, tak bychom měli využít i tuto příležitost a zajistit, aby eh, záležito, firmy, které nejsou hedžové fondy, které nejsou kapitálové fondy a tak dále, abychom vycházeli z modelu správné praxe, které byly vytvořeny před mnoha lety, aby se to odráželo i v našem textu. Tady máme ještě prostor pro zlepšení. V každém případě děkuji panu zpravodaji a těším se na spolupráci. Děkuji, Karl Hartland. Děkuji. A také chci poděkovat panu zpravodaji a současně se omluvit i vzhledem k tomu, že e, nemáme dost času, že se budu zaměřit nikoli na tu chválu, ale na nedostatky, bohužel. A chtěl bych se zaměřit na e, zásadu proporcionality e, v té nově zdokonalované právní úpravě. Mě dělá starosti skutečnost, že pan zpravodaj navrhuje, abychom neponechávali prahovou hodnotu 100 milionů eur, abychom vypustili prahovou hodnotu úplně. A problém, který vznikne, když začneme analyzovat dopady takového kroku, znamenalo by to například eh, pro naší zemi, že státem vlastně ne eh, investiční společnosti, eh, investiční programy pro zaměstnance a tak dále a další subjekty by byly součástí této právní úpravy a to by nebylo úměrné vzhledem k tomu, že se snažíme vyhnout se systemickým rizikům a tím pádem si musíme uvědomit, že tyto malé subjekty e, nevytvářejí žádné viditelné systémové riziko a považoval bych za nadbytečné je zahrnovat do tohoto textu. Proto si dělám starosti s vypuštěním prahového Eh, prahové hodnoty. Já si myslím, že o tom můžeme ještě diskutovat, jaké dopady bude mít takový krok. Obecně eh, chci ještě zmínit, eh, že samozřejmě toto představuje určité zlepšení, ale v rozsahu působnosti bychom se měli snažit minimalizovat riziko a ve výsledku bychom měli mít takovou směrnici, která podporuje investiční fondy v tom, aby minimalizovali svá rizika. A já si myslím, že eh, tady eh, nemáme rozsah působnosti, aby eh, tam, kde jsou větší rizika, aby existovala přísnější pravidla. V tomto smyslu bychom měli rozsah působnosti ještě zvážit. Děkuji. Děkujeme, paní Jazlověska. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.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 že nehovořím příliš rychle. Pokud jde o prahové hodnoty, ty byly, eh, ty, hovoří se teda, návrh je takový, aby se aby se eliminovaly tyto prahové hodnoty. Ještě jednou bych to zopakoval. To znamená těch 100 eh, milionů eur, 500 milionů eur, to se eliminovalo. V čem to byl pouze alternativní návrh, který umožnil, aby se tyto malé fondy, řekněme, rizikového kapitálu z toho vyjmuly nebo tzv. private equity, to znamená kmenový kapitál, tyto fondy. To znamená, že zde máme takovou situaci, kde tyto malé fondy, tyto malé fondy v podstatě nebudou spadat do této oblasti. 11, 12, 14, 17, 18, 26 až 28 tyto články, znamenají to, že bychom měli malé drobné fondy rovněž zahrnout. Dále je to 14. To znamená požadavky, které se dotýkají um, fondů, um, které by se neměly dotýkat těch, které, které představují rizikový kapitál nebo, nebo soukromé investice, protože nepředstavují veliké systém, systémové riziko. 17. hovoří o depozitáři úkol těchto depozitářů se zvýšil, nebo, nebo jejich úkol se rozšířil ve srovnání s původním návrhem. Ovšem, jak víme, tak v oblasti eh, takzvaného rizikového kapitálu nebo kmenového kapitálu to nehraje velice důležitou roli. Je to, jsou to spíše fondy, které se zabývají dlouhodobým financováním, dlouhodobými investicemi, tam, kde mm, to není kotováno na burze nebo mm, nedotýká se to nějakých spekulativních aktivit a právě proto bych ráda, aby pan zpravodaj vzal v potaz i tyto návrhy, které jsem přednesla jménem mého kolegy. Děkujeme, pan Pítě Skine. Děkuji, paní předsedající. Žáne Pole, jako obvykle, úžasně toho odvedl úžasná práce. Vidím, že všichni ti děkuji, ano, je lepší, když ti poděkuji všichni nakonec. Pokud jde o proporcionalitu, výborně, já si myslím výborný návrh. Já jsem se snažil u Solvence dvě směrnice to už prosadit, proto vidím, že si opravdu to oceňuji, aby tam bylo co možná nejvíce fondů, protože proč by nějaký fond, řekněme, chtěl být mimo rozsah této směrnice, to je, to je správná otázka abychom se ne, nepřibližovali jenom pouze nějakému, nějakému číslu, nějakým číslu a podobně. To je mnohem lepší přístup. Druhý bod, depozitářem, bohužel jsme nezašli až tak daleko, jak by si přál. Já vím, že pan Klims by možná si přál, aby jsme to pokryli ještě další směrnici. Já si myslím, že je eh, neuvěřitelné, když přece vidíme, že opravdu dochází k nějakému škození, tak bychom měli něco udělat. Vidíme zde konflikt zájmu, depozitáře na jedné straně, správci fondů jsou na druhé straně, ale jsou propojeny v některých členských státech, vůbec nejsou odděleny a investoři tudíž dostávají informace, které jim umožňují riziková um, rozhodnutí a um, správci fondů dělají stejná rozhodnutí a pak víme, kde to končí. Například Madov 1,6 miliard eh, eur, které, o které jsme přišli, teda investoři a správci fondů v podstatě šli stejnou cestou, protože nedošlo k tomu oddělení. Přece hlavní krok v oblasti ochrany investorů je toto oddělení. Přece nemůžeme čekat na nějakou další směrnici. Máme zde mnoho, mnoho, příliš mnoho investorů, kteří se ptají, jak nás to bude chránit. Přece nesmíme Mm, zapomíná na to, že musíme chránit tyto investory před těmi dopady, které jsme viděli. Lehman Brothers, další záležitost, miliardy, o které jsme přišli jenom proto, že jsme se neměli due diligence na, na správném místě na straně depozitářů a poté správci přistoupili k rizikovým rozhodnutím. Právě proto musíme ehm, chránit investora, musíme zde to oddělit od teda depozitáře na jedné straně, na druhé straně rizika, která na sebe berou správci fondu. To je zás zásadní záležitost. Vím, že mnoho francouzských investorů skončilo v, této, um, v tomto skandálu, um, který představuje Madov a doufám, že my, Evropané, se nevydáme stejnou cestou. Děkujeme, Arli. Pardon, takže ještě, ještě další kolegyně Rotman Kolová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji. Ráda bych poděkovala rovněž Jean mm, Půlovi Gozésovi ovšem vím, že nemám mnoho času a proto bych se věnovala pouze několika nejdůležitějším oblastem, tak aby ta mm, zpráva opravdu šla směrem, který si přejeme. Pokud jde o rozsah působnosti směrnice, souhlasím o víceméně se zpravodajem. Měli bychom nesmíme zapomínat na rozsah směrnice. Ovšem definice, to jsou rovněž nesmírně důležité oblasti. Několik příkladů k těm, které už uvedli kolegové v eh, Holandsku. Například máme několik eh, penzijních fondů, které u kterých bychom nechtěli, aby spadali do rozsahu nebo mm, do, do této směrnice. Vy jste se rozhodl odstranit prahové hodnoty. Osobně se domnívám, že bychom se měli zabývat trochu i otázkou, zda některé drobné fondy by neměly spadat rovněž do rozsahu této směrnice, protože já si myslím, že velké fondy přece se nebudou nějak rozdělovat jenom proto, aby, řekněme, unikly té prahové hodnotě a unikly působnosti této směrnice. Přece musí, myslím si, že pokud je o otázku toho, zda začlenit nebo nezačlenit drobnější fondy do této oblasti, na to nemám jasnou odpověď, ovšem na proporcionalitu nesmíme zapomínat. Zároveň nesmíme ztrácet z našeho zřetele e, cíl, to znamená odstranění systémového rizika, zlepšení transparentnosti, průhlednosti, to je přece to, o co nám všem jde. pokud jde o nějaké fondy v oblasti nemovitosti nebo close-ends fondy a tak dále. Nevím, zda děláme dostatečný rozdíl mezi fondy, které představují veliké riziko na jedné straně a fondy, které představují opravdu bezpečné, solidní fondy, dokonce i ve stávající krizové situaci. Právě proto bychom se měli snažit omezit administrativní riziko a to na minimum. Poslední věc je otázka třetích zemí. Zde mám několik otazníků. První věc, Myslíte si, že je opravdu vhodné, abychom řekli, abychom tvrdili, že správci těchto fondů ze třetích zemí nemohou obdržet evropský pas, přece bychom měli zajistit to, že jsme schopni kontrolovat určité věci, to je pravda, ale úplně zavírat před nimi dveře, to si myslím, že opravdu zachází příliš daleko. A pokud jde o soukromé investice, členské státy mohou uplatnit eh, bilaterální dohody. Vím, že pan Kamal s tím souhlasí. Ovšem, co ostatní země, řekně, potom tyto fondy eh, půjdou všechny do, do Londýna, protože a usídli se tam, protože eh, prostě Velká Británie to umožňuje a dojde mm, k znevýhodnění jiných zemí. Nebylo by mnohem lepší, než uplatňovat no, tuto soutěž mezi členskými státy, spíše se snažit poskytnout určité evropské řešení pro třetí země. Nevím, jaké by to mělo být řešení, ovšem tato ambice byste měla zaznít. Děkujeme. Arlín má slovo. Děkuji. Já si myslím, že už všechno bylo řečeno v této rozprávě a já rovněž vítám přístup Žána Paula Gozé se této oblasti. Domnívám se, abych reagovala na otázku pana má ten se. Já doufám, upřímně doufám, že se setkal se všemi um, um, finančníky z Frankfurtu, Paříže, Londýna a um, správci těchto fondů. Je důležité, abychom hovořili s těto lidmi a já si myslím, že je to velice důležité, protože pot poté opravdu bychom mohli ukončit tu konspiraci údajně o tom, že, že Paříž se snaží zničit Londýn jakožto centrum finančnictví. Já si myslím, že tomu tak není. Já myslím si, že je to důležité, jak o tom hovoří pan Gozie a i pan Barnier. Všichni jsou si vědomi toho, že Londýn je velice důležitý finanční centrum. My se musíme poučit z krize, potřebujeme mít odpovědný sektor, který podporuje skutečnou ekonomiku a právě proto je důležité, že pan zpravodaj o tom hovoří. To znamená, potřebujeme opravdu vitální, kreativní, inovativní alternativní odvětví v této oblasti, které by podpořilo reálnou ekonomiku. Zároveň ten přístup proporcionalitě, ten je velice dobrý. Ovšem, pokud se vydáme touto cestou, tak si myslím, že se máme několik možností. Jedna z těchto možností je, ano, v této oblasti, kde neustále se hovoří o tom, že v podstatě, řekněme, tam není žádné systémové riziko u některých konkrétních produktů, tak můžeme říct že buď je teda vyjmeme z této legislativy úplně tyto produkty, nebo zavedeme nějaká pravidla, která budou proporčně jiná pro tyto malé produkty, nebo pan Holmark, jak se o tom zmínil, možná bychom měli tyto produkty Um, na ně uplatňovat nějaký jiný princip transparentnosti a um, zveřejňování informací a tak dále, protože přece Nepotřebujeme nějaká další byrokratická pravidla, která by, řekněme, úplně zničily některé tyto malé fondy a podkopily by tu, podkopaly by dynamiku celého tohoto důležitého sektoru. Pokud jde o třetí země. Vítám to, že pan Kose tvrdí, že byste samozřejmě naši investoři měli mít možnost investovat do těchto zemí a pouze pokud EAFM, nebo teda pokud eh, mají sídlo v Evropské unii, nebo pokud teda mají dohodu o výměně informací týkající systémového rizika. To je velice dobrý přístup, ovšem praktické problémy jsou s ním spojeny, kolegyně už se o tom zmínila. O, otázka se týká informací a odpověď na to neznám. Řekněme, ty země nebo ty fondy, které tvrdí, že by tam ten depozitář musel být v té zemi, ve které fungují. Já přece nevím, eh, zda by všechny tyto země, tyto třetí země s tím souhlasily. Jak budeme teda postupovat v oblasti depozitářů? Opravdu si nemyslím, že bychom zde měli mi nějaké, nějakou koncentraci velikého množství drobných eh, depozitářů, protože to by opravdu poté už bylo problematické zjistit, co představuje systémové riziko zdané. Proto na závěr jenom jedna věc, myslím si, že je to vyrovnaná zpráva, velice otevřený přístup, který se snaží o ten správný přístup, jak o tom hovoří pan zpravodaj, určité vyvážení jednotlivých zájmů, tak abychom zde měli kreativní sektor na jedné straně, ale zároveň jsme si vědomi toho, že to musí být regulovaný sektor, tak abychom zabránili velikým systémovým rizikům. Děkuji. děkuji, tímto končí seznam řečníků a chtěla bych poděkovat panu zpravodaji. Domnívám se, že zpráva představuje krok správným směrem a jak už tady zaznělo, možná budeme muset více eh, rozlišovat, dolaďovat v některých oblastech, které byly zmíněny, například privátní investice, rizikový kapitál eh, a další eh, já bych nyní ráda dala slovo komisi, aby reagovala a pak se bude moci vyjádřit ještě Jean-Paul na závěr. Prosím, hovořte maximálně čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím to mít dokonce kratší než čtyři minuty, Chtěl bych uvítat zprávu pana Kozése a ta spolupráce s ním i s ostatními eh, poslanci byla velmi dobrá. Myslíme si, že ta zpráva celkově kráčí správným směrem, stejným jako chce kráčet komise, takže to je dobrý směr eh, v tomto aspektu nebo v mnoha aspektech, i když tam samozřejmě jsou i uh, určité odlišné názory. Uh, a odlišnosti přístupu, ale až na tyto drobné věci si, jsme spokojeni s průběhem diskuse, myslíme si, že byla velice plodná a vše je dobré v tom pokračovat. Nejprve pokud jde o ty věci, eh, kde jsme v souladu, to je také velice důležité. To se týká například té podpoře regulace, tedy že je tady opravdu potřeba regulovat tento sektor, protože před několika měsíci to ještě v té diskuzi tak jasné nebylo. Potom ty cíle. Cíle z velké míry všichni podporujeme, sdílíme. Zdá se, že ty cíle komise pan Gozes do své zprávy přebírá zejména například kontrolu systematického rizika, ochranu spotřebitelů, to je také důležitý prvek návrhu, ale potom také aspekt vnitřního trhu, který se tam také objevuje. A potom je tam ta podpora pasu pro eh, evropské správce fondů, potom rozsah působnosti. Víte, že už jsem to řekl v souvislosti, v této souvislosti, eh, tedy to, že tento zmíněný přístup je dobrým prvkem, klíčovým prvkem, který nám umožňuje eh, držet se G20 a jejich rozhodnutí přiměřeným způsobem. Potom určité funkční a operační požadavky, které, i když jsou trochu rozmělňovány, nám přeci jen připadají přítomny v té zprávě, máme pocit, že tam jsou. Například požadavky na oceňovatele, potom ty eh, limity eh, investičních fondů, risk management a tak dále. Takže se nám zdá, že se to v těch zprávě pana Koze se objevuje, je to hodně a to je dobré. Potom jsou tady samozřejmě ty eh, prvky, kde se naše názory liší nemáme čas, takže to nebudu všechno uvádět. Uvedu jenom jednu věc a nepřekvapí vás to. Já si myslím, že tady je potřeba ještě zapracovat. A co se týká samozřejmě třetích zemí, většina řečníků o tom také hovořila, jakože to je vlastně takový hlavní problematický bod této e, zprávy. Potom to, že bychom to ponechali v kompetencích členských států, to je samozřejmě pragmatický a e, na první pohled velice lákavý přístup, ale myslíme si, že to nese sebou určitá rizika. Hrozí, že se tady vlastně e, utvrdí ta roztrobenost trhu a že tady ta bude ta volba, jestli se tady stane z Evropy buď pevnost nebo nějaký průchozí tunel, že to zůstane na rozhodnutí členských států a tady nemůžeme odhadnout, k jakým výsledkům by to vedlo, pokud jde o tu rovnost všech účastníků na trhu. Takže tady je potřeba to ještě zvážit a já všechny vyzývám, aby se nad tím zamysleli a v tuto chvíli 3 eh, minuty 57 končím. Děkuji. To je vynikající, děkuji mnohokrát. Eh, Pane zpravodaji, přejete si schrnout? Děkuji za slovo, paní předsedající. Přesně v souladu s mým postupem, já nebudu bránit svou zprávu, všem pouze několik bodů. Rád bych poděkoval všem odborníkům, všem spolupracovníkům ze sekretariátu, všem, kteří mi pomáhali při přípravě této zprávy. Děkuji všem a rád bych eh, ujistil pana Martense, který se bojí o mé zdraví a obává se, zda jsem se neviděl s příliš mnoho lidma. Já přece já přijmu všechny, kteří o to požadu, požádali. Samozřejmě, že to bylo mnoho lidí, ovšem já jsem se setkal s mnoha lidmi u předchozích zpráv. A myslím si, že ti, kteří s námi chtějí hovořit, tak myslím, že je to zajímavé. My víme, koho zastupují, koho reprezentují, jaké mají zájmy a je velice zajímavé a dobré se s, s nimi, si s nimi o tom pohovořit a samozřejmě pokud mají jiné názory, tak je velice dobré snažit se